něco k zítřejšímu programu? Thank you. Um, I'm... Děkuji. Doufám, že někdo z SAD mi dá nějakou informaci. Eh, děkuji vám, dobré ráno, vítám vás na prvním zasedání v roce 2015, šťastný nový rok. Pojďme se podívat na eh, program, mám tu krátkou otázku. Zítra, zítra dopoledne v 9 hodin mezi devátou a půl desátou se bude konat výměna názorů a nicméně eh, tato výměna názoru odpadla a budeme přímo hlasovat. Otázka tedy zní, jestli chcete začít se zasedáním v 9 eh, a hlasovat hodinu a půl, anebo jestli raději chcete začít v půl desáté. Já si myslím, že pokud budeme při hlasování dostatečně efektivní, tak do 10.30 eh, skončíme. Kdybychom začali o něco dřív, tak bychom to mohli zaručit pokud eh, to hlasování protáhneme, tak budeme mít méně času na ostatní body. Otázka tedy zní, jestli začneme zítra ráno v 9 hodin. Dobře, skvěle, takže začneme zítra ráno v 9 a pokud budeme dostatečně efektivní, tak se nám podaří udělat malou přestávku na kávu dříve, než bude, půjdeme na další body. S tímto malým e, doplněním programu, s touto z, malou změnou tedy můžeme pokračovat a ráda bych e, konstatovala, že zítra začínáme v 9 hodin. Mohu tady pořad jednání považovat za schválený. Dobře, děkuji. E, několik oznámení předsedy, rozhodnutí koordinátorů z loňského roku. Rozhodnutí koordinátorů budou zveřejněna, to znamená, že tedy budou na webové stránce IMKA všechna rozhodnutí koordinátorů z loňského roku, z roku 2014, od eh, počátku nového legislativního období, to znamená od okamžiku, kdy tedy byl zvolen eh, tento parlament. Samozřejmě, že je to tedy velmi dlouhá eh, příloha, budeme je zveřejňovat pouze jednou, to znamená, že už to nebude takto dlouhé, nicméně je to tedy doporučení že budou zveřejněna a že odpírá se to o doporučení evropského ombudsmana. Ráda bych eh, zároveň upozornila poslance, že pokud eh, eh, tedy poslanc, poslanecká skupina nevyšle koordinátora, tak nebude zastoupena. Většina skupin tedy koordinátor sektory vysílá, ale já si myslím, že je potřeba zdůraznit, že zasedání koordinátorů jsou důležitá, že tady probíhají demokratické, že je potřeba to uh, zdůraznit. Máme nový newsletter, velmi vám tedy děkuji, děkuji sekretariátu za to, že ho vytvořil. Kromě toho bych ráda upozornila na web streaming. Můj předchůdce, pan Harber, nás dneska navštíví a zároveň provede experiment. má kolem sebe studenty, eh, kteří studují evropské záležitosti a mm, budou se eh, tedy zabývat jednou naší zprávou. A já bych tedy ráda přivítala všechny, kteří následují prostřednictvím prostřednictvím webstreamingu. A budeme se těšit na spolupráci. Ráda bych vás tedy upozornila zároveň na aplikaci e-meeting, kde můžete eh, nahlédnout do všech dokumentů, které máme k dispozici. Další otázka 26. března eh, budeme mít, jsme měli mít eh, jednání, nicméně koordinátoři se domluvili na tom, že toto jednání bude se 20. března přesunuto na 24. března. Eh, souvisí to s radou eh, pro konkurenceschopnost eh, v Lotyšsku a já bych byla tady velmi ráda, kdyby bylo možné toto jednání posunout o dva dny dopředu. Já si myslím, že je velmi dobré, když se tedy eh, účastníci této Rady pro konkurenceschopnost budou účastnit, proto je to velmi dobré. A zároveň se tedy budeme účastnit jednoho fóra pro jednotný trh a já vám tedy v této souvislosti velmi děkuji za spolupráci. Máte před sebou zápis minulého jednání. Pokud tedy do konce tohoto jednání neobdržím žádné připomínky, budu, je pova- budu ho považovat za schválený. A nyní další věc. Informace o trialogu. Trialog se tedy týkal eh, správné aplikace práva eh, v celní oblasti a v zemědělských oblastech. Děkuji. Připravila jsem si prezentaci ve svém rodném jazyce, ve finštině, ale nedostala jsem žádnou informaci o finském tlumočení, respektive jsem se dověděla, že nebude, což mě nahněvalo. Je to natolik technické, že bych se do toho byla bývala radši pustila ve, ve finštině. Ani mně nikdo nic neřekl. Normálně nemýváme plné obsazení. Vím, že občas se taková žádost objeví. Tlumočníci většinou odvádí skvělou práci a jejich práce si ceníme, ale vím, že se to někde už objevilo, tedy Omlouvám se, pokud k tomuto nedorozumění došlo. Zřejmě tohle je jedna ze zasedaček, kde není možný plný jazykový režim. Takže co teď? Kdyby bylo možné, jak bych přednesla tu prezentaci odpoledne. Odpoledne finština mezi tlumočenými jazyky bude. Nebo zítra zítra, když začneme hlasovat v 9, tak potom... Dobrá, ne, tak na to najdeme čas během odpoledne. Dobrá. To je věc, o kterou prioritně žádali i ostatní výbory. Uh, Finské tlumočení si vyžádali jiné výbory, ale finštinu odpoledne mít budeme, takže to přeložíme a vám děkuji za pochopení. Takže pokud je tady eh, dostatečné zastoupení, tak budeme mít prezentace, která se týká Evropské platformy pro větší spolupráci v prevenci neohlášené a nedeklarované práci. Denis de Jong. Denis. Han. Denis, prosím. Prosím, abyste se chopil slova. K Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, já jsem přišla s malým spožděním, nějak jsem se tady zasekl v budově. Takže co se týká té vlastní zprávy, nejprve bych chtěl poděkovat stínovému zpravodaji. Eh, je pravda, že ten postup eh, nebyl obvyklý. Eh, dostal jsem doplňovací pozměňovací návrhy které ještě obohatily ten text, eh, nicméně nedochází k zdvojování. Eh, diskuse s, eh, mezi stínovými zpravodají probíhala dobře. Je, byl tam jeden kompromisní pozměňovací návrh, který jsem předložil já, který se týká odstavce 7 úvodní Eh, preambule, protože tam bylo několik pozměňovacích návrhů, které se překrývaly nebo do jisté míry dublovaly, tak jsem se na to soustředil. Eh, byly předloženy návrhy týkající se textu, zejména ze strany EPP e a sociální demokracie. Eh, návrhy EPP mají za cíl upravit ten text tak aby bylo jasné, že se jedná o akce a opatření v oblasti daňové a sociální politiky, ale a to na národní úrovni, na úrovni jednotlivých členských států a s tím souhlasím, ale myslím si, že by bylo nicméně škoda, kdyby se ten text změnil tím, že by se zrušila pasáž kde se hovoří o e, takzvaně falešně nebo nesprávně přihlášené práci. E, má to negativní důsledky na politiku zaměstnanosti a je to bod, který se mi zdá důležitý. Takže myslím si, že bychom toto měli v textu ponechat, že bychom e, o tom hovořit měli. Samozřejmě je potřeba dodržovat podmínky stanovené zákonem, to je jasné. Jinak by to mohlo vlastně zdeformovat podmínky eh, volné soutěže na trhu práce a mělo by to důsledky na pracovní podmínky. A konstatujeme, že to je jev, který stále nabývá na, na významu. Podniky si stěžují na toto, zejména malé a střední podniky, a které si stěžují, že nemohou používat normální smlouvy, protože právě čelí eh, negativním důsledkům neohlášené práce. Takže chtěl jsem vyjádřit tento názor a uvést, ano, tak jak bylo navrženo, musí se jednat o opatření v sociální politice, ale na úrovni jednotlivých členských států, na národní úrovni. Ano, s tímto tedy souhlasím, jsem stále otevřen námětům kolegů, eh, stínových zpravodajů. Myslím si, že se blížíme k cíli ale pokud ještě, samozřejmě jsem vám k dispozici na další náměty a připomínky. Děkuji. Um, thank you. I'm going to move through the shadows. Um, Ivan Děkuji, předám slovo stínovým, tedy Ivan Stefanec z Lidové strany. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl ocenit práci ostatních stínových zpravodajů a konstruktivní, spra- konstruktivní přístup k celé této zprávě. Nejprve všichni souhlasíme, že musíme potírat neohlášenou práci. Je to věc, který, věc, která Evropskou unii trápí a je třeba tento bod vyřešit. To je jádro tohoto bodu a s tím lze než souhlasit chci zdůraznit fakt, že nejlepší cesta, jak potírat neohlášenou práci, je eh, řádná fiskální a sociální politika ve státech, což je také součást onoho kompromisu, jak pan zpravodaj zdůraznil. Teď je to psáno v paragrafu 7. Na čem jsme se shodli také je, pozorovací role Evropského parlamentu, tedy této platformy. Myslím, že i to je velmi důležité. Potřebujeme zdůraznit eh, efektivní využívání těchto prostředků, protože tato platforma má rozpočtové dopady 2,1 eura. Je tedy důležité, aby se komise postarala o efektivní využívání těchto peněz. Rád bych, pokud mohu, předložil jeden návrh i za ostatní stínové zpravodaje eh, mezi různými pozměňovacími návrhy panovala do větší míry schoda, ale byl tam jeden kontroverzní bod pojící se se slovy regularization of jobs. To je docela kontroverzní pojem, který v podstatě nemá přímý dopad na tuto platformu. Proto bych chtěl navrhnout, abychom odstranili tento pojem z pozměňovacích návrhů a bylo by to tedy tak, že jsme připraveni podpořit všechny kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Maria Grapiny. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům. Podařilo se mi hovořit se s nimi, se všemi. To bylo to pro mě potěšení spolupracovat s nimi. Několikrát jsem také diskutovala s panem De Jongem, se zpravodajem. Kolega De Jong řekl velmi správně, že souhlasíme s touto iniciativou Evropské komise vytvořit tuto platformu. Nesmíme být nicméně naivní tím asi nezrušíme zcela neohlášenou práci, ale alespoň doufáme, že tento jev se omezí. Je pravda, že tento jev má mnoho negativních důsledků. Na samotné pracovníky i po 25 letech práce nemají právo na důchod starobní, nejsou chráněni, má to také negativní důsledky na hospodářskou soutěž a musíme pomáhat prostřednictvím této platformy k zjišťování, identifikaci eh, neohlášené práce tak, aby se hospodářství mohlo zdravě rozvíjet. A další dlouhodobější důsledek, doufám, tady toho bude tlak, který bude vyvíjen na tento jev neohlášené práce, protože pokud bude tento jev nabývat na významu, tak eh, členské státy tím budou hodně trpět, protože pokud tito lidé, kteří nebudou mít nárok na důchod, budou se odstnou potom pod Prahem chudoby, penzijním věku, tak to bude představovat další náklady a další zátěž pro státní rozpočty. Co se týká pozměňovacích návrhů, stáhli jsme některé pozměňovací návrhy, ale domníváme se, že jsou ještě pozměňovací návrhy EPP, naší skupiny a zelených, které se nám zdají zásadní. Souhlasíme s tím, že červená nit, která se vyne tímto textem, je to, že tato platforma předpokládá zapojení Evropského parlamentu. Parlament musí hrát roli pozorovatele určité observatoře a členské státy budou, se budou tedy účastnit této platformy a sdělovat relevantní informace. Stejně tak existence jednotného kontaktního místa, existence pravidel pro fungování této platformy, zjednodušené, harmonizované, protože pokud by tomu tak nebylo, tak efektivnost by prostě byla nulová, takže pokud tyto základní myšlenky v textu zůstanou, tak sociálně demokratická skupina bude hlasovat pro tyto pozměňovací návrhy. A co se týká těch odlišných bodů, myslím si, že bude poměrně těžké dosáhnout kompromisu, ale myslím si, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajům za jejich práci, stínovým zpravodajům. Zcela souhlasím s tím, co už zaznělo. Všichni jsme proti nehlášené práci a chceme ji potírat. Věnuji se práci ve výboru pro zaměstnanost i tady v IMCO a myslím, že máme dobrý potenciál pro dobře fungující platformu, pokud se budeme nadále soustředit na to důležité. Hlavní prioritou je, aby platforma byla efektivním nástrojem pro národní orgány a úřady. Myslím, že se musíme soustředit na to nejdůležitější a ne všichni, koho se to týká, mohou být pozorovateli. Na to by nebyly peníze. Samozřejmě Eh, sociální partneři, ILO, další zástupci, ano. Co se týká toho cíle předcházet nehlášené práci a potírání této práci, tak musíme, eh, a to už řekli i zástupci lidové strany, musíme se postarat o menší byrokracii, a to hlavně pro malé a střední podniky. My tedy ALDE jsme silně uh, proti škrtnutí fráze, proti té frázi o regularizaci práce. To e, není nic důležitého. Podporuji to, co řekl zástupce Lidové strany a měli bychom odkaz na tento termín z toho stanoviska škrtnout. Děkuji. Děkuji, Igor Soltes. Teď si sestavím další seznam zájemců, takže prosím, kdo chce hovořit. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, že jste mi udělala slova. Neohlášená práce je skutečně vážný problém pro celou Evropu. A to je také obsahem této zprávy a chci poděkovat eh, zpravodaji, všem stínovým zpravodajům. Už tady mnohé bylo řečeno. Mnozí to řekli, kolega, kolegyně z frakce SND i ostatní. My zelení jsme navrhli tři pozměňovací návrhy a chci zdůraznit, že ta neohlášená práce má závažné rozpočtové dopady, projevuje se to i v sociální oblasti a nehlášená práce také deformuje rovné podmínky pro všechny v Evropské unii. Také chci říct, eh, že pokud hovoříme o této platformě, tak je velice důležité, aby ta platforma byla efektivní. Jinak budeme mít velký problém a pokrok, kterého se dosáhne, bude pramalý. Možná bychom v budoucnosti mohli hovořit i o čem si jako Evropské inspekci nehlášené práce. To by opravdu mohl být eh, důležitý pozorovatel situace v jednotlivých členských státech. Co se týká situace v mnohých zemích, tak eh, eh, my víme, že otázka práce je ožehavé, ožehavá, ale inspekce práce nemá dostatek personálu, nemá dostatečný rozpočet a Často je to, co si jako Potěmkinová vesnice. Platforma bude tedy prvním krokem, ale určitě budeme potřebovat instituci, která by opravdu se mohla té nehlášené práci intenzivně věnovat. Děkuji. Mám pár poznámek k tomu, co zaznělo od stínových eh, zpravodajů i za frakci EKR. Za prvé je tady poděkování. Pak je tady poukázání na to, že ta platforma by se měla věnovat těm aktivitám. Je to velice důležitá věc a je potřeba si vyměňovat data a je třeba najít rovnovážnou výměnu takovýchto dat, hlavně co se týká oblasti daňových informací a informací z oblasti zaměstnanosti. Povaha nehlášené práce je v každém členském státě jiná a je důležité skutečně, aby členské státy mohly dělat svou vlastní aktivitu podle toho, co považují za vhodné a přiměřené, protože různé akce se mohou odehrávat na úrovni členských států. Je třeba učinit v této oblasti pokrok jsme citliví vůči tomu, co překračuje rámec možné spolupráce a EKR má pocit, že to je věc, která přesahuje kompetenci členských států. Návrhy EPP, aby ten pojem regularization odpadl z této zprávy, EKR sdílí. Z pohledu komise někdy může být užitečné, když komise se podívá, tak říkajíc, napříč členskými státy, ale to nutně neznamená, aby předkládala zprávu každý rok. Spíš jde o to, aby ty zprávy byly kvalitní, než aby byly četné. Takže pokud by ta zpráva byla jednou za rok za to kvalitnější, tak by to bylo asi s prospěchem. Nesouhlasíme, že je třeba, aby tato platforma obsahovala zástupce Evropského parlamentu, protože je to do značné míry kompetence členských států. Podporujeme eh, návrhy EPP ve smyslu těch kompromisů a spolu podepsali jsme celou řadu pozměňovacích návrhů. tak, aby ta odpovědnost jak sdílela informace, sdílela kompetence, ale aby nepodrývala důležitost celého tohoto bodu na úrovni členských států spolu s členskými státy. Také máme pozměňovací návrhy, které hovoří o tom, že využívání finančních prostředků musí být zcela transparentní. To ale zaznělo už i od ostatních. Máme tady seznam, kdo chce hovořit. Nikoliv. Tak, gratuluji všem. Až odpoledne přijde ministr, předpokládám, že na něj budeme mít spoustu otázek. Prosím, abyste indikovali svůj zájem, tak já bych pak mohla rozpočítat čas. Chce někdo ze stínových zpravodajů se věnovat tomu, co řekl někdo jiný? Ano, já jsem chtěla říct, že bych chtěla být zapsána na seznam řečníků, tedy těch, kteří budou chtít ministrině dnes odpoledne klást otázky, ale chtěla bych mít určité vysvětlení. Paní předsedkyně, vy jste říkala, že jste se dohodli s EPP, ale tady už ničemu nerozumím. Já jsem se taky dohodla s EPP, souhlasila jsem s tím, že parlament bude někým zastoupen a zpravodaj EPP řekl, že souhlasí s touto myšlenkou. Pokud se týká hodnocení a zpráv, tak já jsem byla aktivní v soukromých podnicích, v soukromé síti a pokud budeme čekat dva roky, než bude předložena zpráva o hodnocení, tak je zde riziko, že nebudeme moci vyřešit nějaké mezery nebo něco, co nebude dobře fungovat. Takže to byl pozměňovací návrh, který jsem předložila a ten byl zachován po diskusi s ostatními stínovými zpravodají. Tak já nevidím, proč bychom nemohli mít jednu roční zprávu, proč bychom měli mít jednu zprávu za dva roky. Ne, protože nevidím tedy, v čem spočívá vaše dohoda s EPP. Hovoříte o efektivnosti, ale podle mého názoru náš cíl je, aby ta platforma byla skutečně efektivní. To je něco, co já jsem podpořila v těch pozměňovacích návrzích, abychom právě získali tuto efektivitu. efektivitu. Všechny členské státy musí prostě se účastnit, protože jinak to dostatečným způsobem nepřispěje k efektivnosti a nebude to, každý stát samozřejmě zůstává svrchovaný, pokud jde o daně, fiskální otázky, ale členské státy musí eh, prostě poskytovat, předávat rele, relevantní informace. Pokud nějaký pracovník jde do jiné členské země, tak je potřeba, aby to tam bylo zaznamenáno, aby si potom platil své sociální dávky a tak dále. Takže já nechápu, proč jste proti zprávě předkládané jednou za rok a proč říkáte, že jste se na tom dohodli hlas se zástupci EPP. Paní kapiny, to byl jeden z těch kompromisních pozměňujících návrhů. Ona jich je celá řada, kde můžeme hlasovat různě, ale ten jeden kompromisní pozměňující návrh jsem řekla, že moje frakce podporuje návrh lidové strany tohoto kompromisu. Nic jiného. Je to jasné? Děkuji. Jeden kompromis to byl. Teď bych vzala hodiny a otočila je zpět. Vrátíme se trošku v čase. Ano, stále myslíme na to, že finština bude odpoledne. Děkuji. Eh, pan De Jong, ještě se chcete vrátit? Ano. Mohu být stručný. Dvě věci. Myslím, že některé delegace, pardon, některé frakce hovořily o tom termínu. To je hlavně eh, frakce SND, která s tím konceptem přišla. Původně to byl, bylo v návrhu. Já jsem to Eh, schvaloval, protože jsem viděl, kam to směřuje, či co se tím zamýšlí, ale postupem času jsem viděl, že bychom eh, měli eh, kontaktovat i další kolegyně, chtěla to regularization of work potom odstranit. Já jsem to pochopil tak, že máme schodu s SND, uvidíme, jak se to posune dopředu a za druhé jsem také chtěl hovořit eh, s EPP a EKR, abychom viděli, zda je tam odkaz eh, k zaměstnání a produktivitě v tom kompromisu. To je pro mě velice důležité, důležité je to i pro zelené a SND, takže rád bych, abychom se na kompromisním návrhu dohodli, než skončí dnešní den. To by pro mě bylo důležité. Děkuji chci připomenout, že deadline pro split vote je čtvrtá odpoledne a můžeme mít split vote u těch pozměňujících návrhů a pro kompromisní pozměňovací návrhy je lhůta stejná. Čtyři hodiny kompromisní pozměňovací návrhy a je samozřejmě možné mít kompromisní pozměňovací návrhy s multiple skupinami anebo kompromisní návrhy členů dvou a více skupin. Takže když se to podaří dřív, tím líp, aby ostatní členové měli šanci se s tím seznámit. Tak děkuji vám. Impeccable timing from the rapporteur. Skvělý timing pana zpravodaje, děkuji. Chtěla bych připomenout, že pořad jednání je často takový indikativní, ale snažíme se. Tedy posuneme se dál ke zprávě kolegyně Kalas. E, každoroční zpráva o politice konkurenceschopnosti. Ona je spravodajkou, koordinátorkou této zprávy za výbor IMCO, takže hned předám slovo paní zpravodajce, pak stínoví zpravodajové a pak poprosím, abyste se co nejdříve hlásili, pokud se chcete vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla o něco později, ale zasedání výboru se vždycky konají ve stejnou dobu, takže se omlouvám. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem kolegům za jejich příspěvky a za skvělou spolupráci, kterou jsme v souvislosti s, te, s touto eh, zprávou měli. Eh, přišla celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkaly mnoha bodů. Já jsem tady navrhla sedm kompromisů, které se snaží zohlednit všechny eh, obavy nebo všechny problémy, které poslanci zmiňovali a já doufám, že eh, jednotlivé frakce je budou schopny podpořit já si myslím, že tedy pokud schválíme kompromisy, tak není potřeba hlasovat o všech pozměňovacích návrh, návrzích, které se eh, k ním eh, váží. Jsem tedy velmi ráda, že se nám podařilo dosáhnout silných kompromisů, eh, které se týkají jednotného digitálního trhu, protože toto je tedy velmi komplexní a rychle se rozvíjející trh pokud jde o neutralitu sítě, tak já tady navrhuji dílčí hlasování, tak abychom eh, poslancům poskytli eh, příležitost o tom hlasovat, eh, zvlášť protože je to velmi důležitá věc. My tady tady máme kompromis týkající se, digitál, týkající se digitálního trhu. Pokud jde o ty individuální pozměňovací návrhy, tak jak už jsem řekla, týkají se celé řady otázek. E, a já podpořím ty pozměňovací návrhy, které se týkají konkurence, soutěže a které spadají do kompetence našeho výboru. Nicméně je pro mě velmi obtížné, abych podpořila pozměňovací návrhy, které se týkají jiných oblastí legislativy. Některé z nich například zmíním. Pozměňovací návrh 31 eh, pana Ževana, eh, státní pomoc v průmyslové politice. Já se tedy především obávám, že jsme se v IMKU domluvili na tom, že se nebudeme zabývat otázkou státní pomoci. Samozřejmě, že bychom ze široka mohli hovořit o státní pomoci a myslím si, že i další frakce by se k tomu chtěly vyjádřit. E, moje obava týkající se tohoto pozměňovacího návrhu a možná, že komise se k tomu také vyjádří. Já si myslím, že e, tedy e, by to nemělo škodit hospodářské politice. My tedy máme evropskou politiku hospodářské soutěže, která je nezbytná pro fungování jednotného trhu, ale nemáme jednotnou hospodářskou evropskou politiku, jednotnou evropskou politiku. A je e, další věc, který bych, kterou bych ráda zmínila, e, je tu řečeno, že e, kartely by tedy měly být předmětem pokud, pokud jejich působení poškodí hospodářskou politiku. Další věc, charta základních práv v digitálním sektoru. Já si myslím, že to jsou věci, které se netýkají hospodářské soutěže a které nespadají do naší oblasti legislativy. Nicméně si myslím, že v tomto eh, v stanovisku bychom je tedy zmiňovat neměli. Další pozměňovací návrhy zelených týkající se transparentnosti. Budeme o nich hlasovat zvlášť. Já bych ráda zdůraznila, že e, role DG e, hospodářská soutěž je tedy taková, že to je e, součást celkového působení komise. Samozřejmě, že komise musí eh, plnit veškeré požadavky týkající se transparentnosti, nicméně pokud jde o kartely a další eh, s tím spojené otázky, tak musíme dodržet určitou míru tajemství, protože jinak není možné kartely odhalovat, pokud všechno bude zveřejňováno. A právě proto, tedy nepodpořím tyto pozměňovací návrhy. Pokud eh, jde o návrh pana de Jonga, pozměňovací návrh číslo 30, my jsme tedy eh, požádali Evropskou komisi o další informace, pokud jde o tuto věc a vypadá to, že eh, zatím ne, nedostali žádné stížnosti na toto téma. To znamená, že ta situace je poměrně specifická a proto tedy navrhuji, abychom směřovali písemnou otázku Evropské komise. Já vím, že jednotliví poslanci mají různé priority, různé obavy, nicméně si myslím, že výsledku dosáhneme pouze tehdy, pokud naší práci zacílíme, pokud se tedy zaměříme především na ty věci, které jsou nejdůležitější z hlediska jednotného trhu a z hlediska eh, spotřebitelů jen tak tedy naše stanovisko zohlední i eh, věcně příslušný výbor, to znamená výbor Ekon. A nyní bych ráda řekla, že se těším na spolupráci s kolegy. Děkuji. E, a nyní dostane slovo pan András Šváb, který je stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval paní kolegyni Kalas za velmi konstruktivní a dobrou spolupráci. Jejímž cílem bylo to, že e, tady najdeme společnou pozici. E, ten postup, který právě představila, je dobrý. Já bych tady nechtěl předkládat nové ústní pozměňovací návrhy a odrazoval bych je ostatní ostatní od toho. Eh, my už jsme tady ty pozměňovací návrhy probírali mezi stínovými zpravodaji. Nemyslím si, že by bylo k tomu potřeba něco dalšího obsahového dodávat, protože to by tu celou věc neposunulo, spíše by eh, to vedlo k dalším nejasnostem. Eh, pokud jde o ty pozměňovací návrhy, které byly vtěleny do kompromisu. Myslím si, že je to dobré. I ten návrh číslo 3, ten kompromis číslo 3 je dobrý, protože zohledňuje všechny eh, dosavadní diskuze. Eh, stínová zpravodajka za SAD se na mě obrátila v souvislosti s dílčím hlasováním o kolektivní náhradě škody. Já bych rád řekl, že v minulém legislativním období jsme schválili směrnici o zle- o lepším eh, prosazování náhrady škod v tváří stář kartelům a já si myslím, že bychom ji tedy nejprve měli uvést do praxe a teprve potom požadovat něco dalšího, ale pokud, si tedy požadu, pokud požadujete dílčí hlasování, tak já osobně s tím nemám problémy. Uh, Eh, podpora evropských center pro ochranu spotřebitelů, to podle mého názoru bylo zohledněno. Pokud jde o eh, neutralitu sítě, tak i to je tedy eh, předmět žádosti o dílčí hlasování. To znamená, že z toho může vzejít dobrý výsledek. Já bych tedy chtěl vyjádřit svoje přání, abychom už tedy nepředkládali žádné další body, ale abychom tedy přistoupili k hlasování a abychom se snažili o to, aby to stanovisko bylo hotovo co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji, to je skvělé. A nyní za SAD Lucy Anderson, prosím. Děkuji, děkuji za skvělou práci na kompromisech. Myslím si, že před Vánoci jsme měli velmi užitečné jednání. Pokud jde o SAD, tak my v zásadě souhlasíme s kompromisy 3, 4 a 7 a také jsme se shodli na aktuálním znění kompromisu 5. Musím říci, že jsme tedy velmi eh, pečlivě pracovali na těch nových eh, kritériích a bylo by velmi dobré, kdybychom to tedy eh, zohlednili v této věci. Jak řekl pan Šváb, souhlasíme s návrhem na dílčí hlasování o kompromisu číslo jedna. Myslím si, že ten text v této věci je velmi důležitý a jsme velmi vděční paní Kalasové na, za eh, kompromisní návrh o neutralitě, neutralitě sítě. Já si myslím, že pokud je tu kompromis, tak bychom neměli hlasovat o těch dalších věcech. Nicméně jsou to věci, o kterých bychom dílčí hlasování mít měli. To se týká především té kolektivní náhrady školy, škody. Pan Šváb sám řekl, že této věci již probíhá, probíhají určité věci a že bychom se tedy měli eh, na ně zaměřit, ale jde o to, aby to zkrátka eh, bylo ve všech členských státech eh, k dispozici. To není hlavní požadavek SAD, ale přesto je to pro nás velmi důležitá věc a proto bychom chtěli, aby to bylo součástí toho kompromisního návrhu. Pokud by tomu tak nebyly, nebylo, tak bychom o tom chtěli hlasovat zvlášť nechceme projevovat nedostatečnou míru spolupráce, pokud jde o celý ten postup, ale přesto je to pro nás důležité. Pokud jde o kompromis dvě, tak tady je tady odkaz na základní, kartu základních práv. Já si myslím, že je to velmi dobré, protože to naznačuje, jaký je smysl tohoto kompromisu a pokud to nebude možné, tak požadujeme dílčí hlasování. Eh, ráda bych tedy požádala, abyste tyto, požádala o to, abyste tyto naše návrhy ještě jednou eh, zohlednili a zvážili. Děkuji. A kromě toho bych ráda řekla, že souhlasíme s pozměňovacím návrhem pana De Jonga a GUE, eh, je to návrh číslo 30. Ráda bych upozornila poslance na to, že kompromisní pozměňovací návrhy eh, musí být podepsány více než jednou frakcí. Je možné mít více než jeden pozměňovací kompromisní návrh ke stejné věci. Eh, to je možné, vybrat potom jeden. Jakmile bude předložen kompromisní pozměňovací návrh, tak už není možné dodávat další části e, pozměňovacího návrhu jednou frakcí, pokud se tak nestane prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu, protože to je e, možnost, která je k dispozici vždy. Ústní pozměňovací návrh. Nicméně, pokud e, tedy výbor bude proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak se o něm hlasovat nebude. Kromě toho je možné, aby frakce, která není součástí kompromisu, vyzvala eh, k určité formulaci eh, v jiném kompromisu, tak aby se to oddělilo, aby tady eh, proběhlo dílčí hlasování. Pokud tedy dvě, tři, čtyři frakce se e, shodnou na kompromisu a jiná frakce z toho chce určitou část výjmu, tak je možné tak učinit prostřednictvím dílčího hlasování. To všechno je v rámci kompromisu možné, pokud se na tom shodne více než jedna frakce. Já vím, že jsou tu v různých postupech, v různých výborech různé postupy, nicméně jsem se snažila co možná nejjasněji vysvětlit ten postup, který platí eh, v tomto výboru. A prosím vás tady v této souvislosti o spolupráci. Eh, Markus Precel za ECR, prosím. Děkuji. Děkuji také paní zpravodajce Kalas za skvělou práci se kterou se do značné míry stotožním. Celkem za to mohu říci, že ta práce vůbec nebyla jednoduché, protože na počátku eh, jsme neočekávali, že se nám podaří dospět k takto rozsáhlým kompromisům. My, co by frakce ECR, souhlasíme s kompromisem 1, nicméně s dílčím hlasováním o neutralitě sítě. Kromě toho souhlasíme také s kompromisy. Dva, tři. Jsem velmi spokojen s tím, že jsme kladli velký důraz na malé a střední podniky, které bohužel, na které se bohužel často zapomíná a nejsou dostatečně zdůrazňovány. Podpoříme také kompromis 4, 6, 7. Problém máme s návrhem číslo 5. tady došlo k názorovému rozdílu mezi eh, paní Kalas a EPP. Nicméně celkem za to mohu říci, že je to zpráva nebo stanovisko, která dostatečně zohledňuje ochranu spotřebitelů, ale na druhé straně také eh, volnou soutěž a volný trh. Takže děkuji. Děkuji. A nyní Jan Filip Albrecht za zelené. Děkuji. Dovolte mi, abych i já nejprve poděkoval paní zpravodajce za velmi kvalitní práci. V zásadě souhlasíme s většinou kompromisů s jednou výjimkou a sice chybějící odkaz na transparentnost, o tom tady budeme hlasovat zvlášť, a kompromis 5 a 7. Tady máme problém s ustanoveními o veřejných zakázkách a, o, a s, se zmínkou reciprocity a v kompromisu 7 vzniká dojem, že hospodářská soutěž již nyní přispívá k udržitelnosti. To bychom nepodepsali. Nicméně celkem za to se domnívám, že jsme odvedli dobrou práci a uvidíme, jaký bude výsledek. V tuto chvíli vám děkuji za, za spolupráci. Děkuji a nyní zaguje Denis de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych nejprve poděkoval paní zpravodajce, jak už jsem naznačil. Eh, GUE NGL je ochotná přijmout většinu kompromisů s výjimkou sedmičky, protože tady se liší náš názor na budoucnost energetického sektoru a na otázku větší konkurence v této oblasti, to je známo. Dvě otázky, které podle mého názoru zůstávají otevřené, to je jedna kompromis číslo jedna. Rád bych požádal paní zpravodajku, aby tady trochu rozvedla obsah mého, kom, mého návrhu 22, protože v tuto chvíli není jasné, eh, že tedy chceme zajistit dostatečné množství aktérů na trhu. Eh, my jsme tuto věc několikrát zdůrazňovali jako IMCO. Bylo to například stanovisko pana Švába před několika lety ke stejné věci. Je to velmi podstatné. Je podstatné, aby na trhu byl dostatečný počet hráčů, tak aby fungovala spravedlivá soutěž. A musíme si uvědomit, že někdy je to problém protože část komise zabývající se hospodářskou soutěží e, neřeší, jestli je například možnost nově vstupovat na trh, jestli tedy mají nové e, subjekty možnost vstupovat na trh. E, a jestli to není tak, že stávající hráči mají tendenci nechat si ten trh pro sebe. To znamená, že podle mého názoru je velmi důležité, aby tu byla zaručena možnost na ten trh nově vstupovat je to důležité i pro eh, malé a střední podniky. Pokud jde o kompromis číslo jedna, tak GUE NGL nebude tento kompromis eh, blokovat, nicméně nemá pocit, že by návrh 22 byl tímto kompromisem pokryt. To znamená, že chceme o návrhu 22 nechat hlasovat zvlášť jako doplnění. Pokud jde o návrh číslo 30, to je další věc, o které jsme tady diskutovali, to se týká obchodníků, eh, kteří jsou nezávislí, ale přesto spolupracují. Možná, že to je konkrétní otázka, nicméně si musíme uvědomit, že právě otázka energetiky je pro tento výbor velmi důležitá a už jsme to eh, zmiňovali při různých příležitostech. To je tedy jedna věc a druhá věc. Zkrátka není pravda, že komise eh, nebyla kontaktována, že jsme ji kontaktovali. My jsme tady o tom hovořili s Eh, komisí a s DG Comp konkrétně s DG Comp, my v této souvislosti žádáme o jednu jedinou věc a sice žádáme komisi, aby tu situaci prověřila. Mohu tedy eh, velmi rychle přečíst text, který dobře vystihne to, co myslím. Současné znění návrhu číslo 30 může být přijato a znělo by to takto. Vyzýváme komisi, aby prověřila situaci nezávislých eh, pracovníků kteř, nebo obchodníků, kteří mohou eh, spolu spolupracovat, pokud tu bude zaručena eh, dostatečná rozdílnost cen. Chceme především prověřit, jestli tyto požadavky se týkají také obchodování na internetu, kde není možno zaručit rozdílnost cen. Je velmi důležité, abychom mohli eh, obchodování na internetu používat a proto tedy žádáme komisi, aby to eh, prověřila tak aby tedy nezávislí eh, prodejci mohli sehrát důležitou roli na digitálním trhu. Děkuji. Děkuji, že se přihlásili dva lidé. Nejdřív Anna Maria, prosím. Děkuji. Podporuji toto stanovisko. Děkuji kolegyni Kalas. Myslím, že často národní orgány pro hospodářskou soutěž zapomínají na to, že hospodářská soutěž se zavádí na úrovni vnitřního trhu. Stejně tak bych chtěla říct, že co se týká té vertikální hospodářské soutěže, která neumožňuje malým a středním podnikům nezávislé obchodníky, tak říkal pan Jong, to je skutečně problém. Ne, neumožňuje to prodávat online, protože digitalizace stále postupuje i do maloobchodu, takže žádám o podporu pro pozměňovací návrh číslo 7 zdůraznit hospodářskou politiku tak, aby eh, respektovala nové způsoby elektronického prodeje. Jsou různé komparátory cen, různé platformy porovnávající, které podle mě na toto reagují. Děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji za slovo eh, a chtěla bych eh, samozřejmě také poděkovat jak paní zpravodajce, tak stínovým zpravodajům za eh, odvedenou práci a snahu dobrat se kompromisů. Já bych chtěla požádat o podporu jednoho konkrétního dílčího pozměňujícího návrhu, a to čísla 68, který jsem podávala spolu s naší stínovou zpravodajkou Lucy Anderson a který se z pochopitelných důvodů nedostal mezi kompromisy tento pozměňující návrh reaguje na dopis komise z loňského srpna eh, který byl adresován mezinárodním autopůjčovnám ve kterém komise prostřednictvím tehdejšího komisaře barniera eh, požadovala ukončení diskriminačních praktik které brání evropským spotřebitelům v závislosti na jejich národnosti eh, či pobytu zapůjčit si on line vůz za nejnižší dostupnou cenu. Eh, komise později informovala o dohodě se zástupci autopůjčoven ale ty vlastně nadále mohou účtovat rozdílné ceny a to na základě takzvaných objektivních kritérií. já jsem na základě základě jakéhosi vlastního mystery shoppingu ve kterém jsme se se svými spolupracovníky ve stejný čas ehm, ehm, chtěli tedy tyto věci ověřit a prováděli jsme rezervaci stejného vozidla z různých míst na různých místech eh, a mohu potvrdit že cenové rozdíly skutečně existují v závislosti na zemi ze které objednáváte tentýž vůz například i na letišti tady v bruselu ale ty rozdíly existují nejen v cenách ale i ve smluvních podmínkách. E, takže já si myslím že toto jsou praktiky které skutečně nejsou slučitelné s řádným fungováním vnitřního trhu. vítám tuto iniciativu komise a myslím že by e, tyto praktiky měla analyzovat takže ještě jednou bych chtěla poprosit o e, podporu pozměňujícího návrhu číslo sixty eight. děkuji. Děkuji. Poprosím paní zpravodajku, jestli chce něco schrnout závěrem. Děkuji. Děkuji vám za všechny poznámky. Jenom pár věcí, kterých bych se ráda dotkla. Za prvé, Collective Redress, jak už bylo zmíněno, jde to obsah, obsaženo v eh, pozměňovacím návrhu číslo 6. To je jenom jeden z nástrojů. na se o náhradu škody, to je jenom jedna, jeden z nástrojů zlepšení situace. Myslím, že zmínění tohoto nástroje by mohlo být příliš restriktivní, co se týká eh, přístupu ke spravedlnosti. Jak navrhuje paní předsedkyně, možná by se to dalo vyřešit eh, pomocí ústního pozměňovacího návrhu k tomuto tématu. Pak eh, pozměňovací návrh číslo 30 co jsem řekla, tak eh, informace, kterou jsme dostali od komise zní, že nikdo nevznesl námitku, takže to ale neznamená, že komisi nikdo nekontaktoval, když se nikdo nestěžoval. To je informace, kterou my jsme dostali, ale co můžeme udělat s tímto stanoviskem je změnit eh, pravidla, co se týká cenové soutěže, která se opírá o specifickou situaci, tedy malou obchod, prodej online i offline by neměly eh, fungovat v nějaké omezené, omezené hospodářské soutěži nebo uh, omezené soutěži vůči sobě navzájem. Je třeba mít spravedlivou hospodářskou soutěž online i offline, ale možná by to mohla komise komentovat. A potom důležitost dostatečného počtu účastníků soutěže Pan De Jong to zmínil. My se domníváme, že to je pokryto pozměňujícím návrhem číslo jedna, který hovoří o otevřeném internetu, který umožňuje otevřený přístup. To se týká i neutrality sítě. Stejně tak jako otevřených standardů a interoperability. To tedy znamená, že noví účastníci mohou svobodně vstupovat na otevřený trh. Co se týká pronájmu vozu, tak já si myslím, že tohle je příliš specifické pro toto stanovisko, i když možná je to problém, kterému by se měla komise věnovat Problém, který mám s tímto stanoviskem, je takový, že je, jsou tady různé oblasti, kterých se ta, konkuren- ta sou- hospodářská soutěž týká. Když tedy zmíníme jednu oblast, měli bychom zmínit i další a další a další a to by mohlo vést k tomu, že to stanovisko bude příliš rozsáhlé a možná eh, potom nebude zahrnuto do té zprávy věcně příslušného výboru EKON, protože nejsme tady jediný věcně příslušný výbor. Ano, myslím, že to je asi všechno, co jsem k tomu měla. Děkuji. Dovolte, abych eh, poděkovala paní zpravodajce za to, že nás bezpečně provedla tímto svízelným procesem, tak abychom pochopili, politikou hospodářské soutěže a to, jak přispět k této zprávě, tak abychom umožnili lepší fungování hospodářské soutěže. Děkujeme za práci. Doufáme, že práce výboru IMCO bude pro výbor EKON ve skrze akceptovatelná. Odvedla jste skvělou práci. Děkuji paní zpravodajce i pán, pánům a paním stínovým zpravodajům. Zítra to bude složité hlasování, ale budeme doufat, že to zvládneme. Opět připomínám, prosím, dnes do čtyř hodin je lhůta pro předkládání kompromisních návrhů. Pokud byste si přáli, aby ten kompromisní návrh byl v písemné formě i pro ostatní kolegy v okamžiku hlasování. Samozřejmě je možné činit ty změny na poslední chvíli, to už jsem řekla. Tak, je to jasné? Kolegyně Kalas? Ještě jedna poznámka, na to jsem zapomněla a týká se to toho návrh pana Vence. Možná také budou nějaké ústní pozměňovací návrhy, které to uh, nezlepší. To znamená, hospodářská soutěž eh, je součástí obecné ekonomické politiky Evropské unie a Evropská unie by měla vytvořit rámec pro to, aby se mohly objevovat nové eh, vůdčí firmy na trhu. A co se týká onoho pronájmu aut, tak když o tom bude dělené hlasování, tak prosím. A chci ještě prosím připomenout kolegům, že čím, čím, větší, čím větší pozornost věnují tomu, tak tím více je možné, aby získali podporu pro vlastní pozměňovací návrhy. Můžeme je to méně pravděpodobné, že získáte podporu pro ústní pozměňovací návrh, než že získáte podporu pro návrh, který předložíte včas a kolegové si to budou moc včas přečíst. To je jenom informace pro nové členy. Tedy čím více v předstihu, tím lépe. Děkuji vám všem za práci, kterou jste přispěli k tomuto tématu. Postoupíme dál k další zprávě. Tady je zpravodajkou paní Ildiko Galpelc. Já se opravdu hrozně omlouvám za to, když se mi nepodaří vyslovit správně vaše jméno, ale strašně se snažím. Tedy řízení jednotného trhu v rámci Evropského semestru 2015. Tedy nejdřív paní zpravodajka, pak budeme diskutovat pozměňovací návrhy, kompromisní pozměňovací návrhy a potom názory stínových zpravodajů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci, děkuji i sekretariátu za jeho pomoc. Ti všichni mi byli velice nápomocní a Máme většinovou podporu pro kompromisní pozměňovací návrhy. Já chtěla bych nejdřív říct, že obecným cílem bylo zajistit, aby pilíř jednotného trhu se týkal skutečně klíčových oblastí růstu. Myslím, že kompromisní návrhy k tomu přispívají. Chtěli jsme dosáhnout co nejefektivnějšího nástroje, který bude přispívat k tomu, aby jednotný trh skutečně sloužil občanům a evropským firmám. Když dovolíte, začnu ohlédnutím. Když se ohlédnu zpět, tak jsme v prosinci měli před sebou zprávu komise o roční zprávu komise o růstu. Stejně tak jsme měli před sebou dokumenty komise o integraci jednotného trhu, ale málo kdo si to přečetl, protože to je ale velká hamba. To by byl, byla velice důležitá součást každoroční zprávy. Myslím, že mohu říci, z pověření všech skupin, že litujeme této nedostatečnosti. 167 až 170 budeme mít block vote, protože všechny frakce trvají na tom, že to má být balíček, který bude součástí této výroční zprávy. Politické skupiny tam se nic nemění. Kritické skupiny jsou in a out. V kompromisních pozměňovacích návrzích se nám podařilo se popasovat se řešeními, která reagují na odlišnosti, které směřují ke konsolidovanému textu. Ale máme dvě oblasti, které chci zdůraznit mezi kompromisy. Za prvé, a tam budu paní předsedkyně potřebovat vaši podporu, kompromisní návrh číslo 7, který hovoří o skutečnosti, že komise by měla být schopná prezentovat specifická doporučení pro jednotlivé státy v národních parlamentech. A proč tento návrh? A Prostě proto, že se domníváme, že specifická doporučení pro jednotlivé země mají být prezentována různě. Víme, že členové národních parlamentů jezdí do Evropského parlamentu, ale tohle by byla novinka, která by umožnila komisi prezentovat se v národních parlamentech, v metropolích. Vím, že tady k tomu panují různé názory, ale eh, vím, že v současnosti je situace taková, že asi 10 těchto doporučení se skutečně i implementuje v reálu. Pokud si myslíme, že je to důležité, že to nenarušuje národní suverenitu, pokud opravdu chceme, aby tato specifická doporučení byla slyšena v národních parlamentech, Tedy je třeba je přednést přímo těm zvoleným členům národních parlamentů. A to si myslím, že by mohlo být velice důležité při implementaci takovýchto doporučení tak, aby národní parlamenty měly pocit, že do věci mohou hovořit a že na věci mohou mít vliv. Tedy kompromis číslo 7 bych eh, rád viděla, aby to bylo podpořeno většinou hlavně ECR. Ostatní skupiny už to podpořily. Další věc, kterou chci zdůraznit, je pozměňovací návrh číslo 15. Tady chci navrhnout obměnu textu. Uprostřed textu tohoto kompromisního pozměňovacího návrhu hovoříme o vulnerable consumers, tedy zranitelní spotřebitelé. A tam je slovíčko especially. Chtěla bych to nahradit slovem including, tedy especially. Zvláště including včetně, tedy včetně zranitelných spotřebitelů. To je důležitá, ale nikoliv nejdůležitější skupina spotřebitelů. To by vedlo k tomu, že bychom se na ně sice soustředili, ale vnímali bychom je jako jednu ze skupin spotřebitelů. Dále chci vyjádřit svou radost z toho, že výbor IMCO se nyní podílí jako výbor s plnými práva na interparlamentním týdnu. To považuji za velice důležité a děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi pomohla dosáhnout tohoto výsledku. Děkuji vám, to je všechno, co jsem chtěla říct úvodem a teď se těším na návrhy a komentáře stínových zpravodajů. Děkuji. A teď prosím stínového zpravodaje za SND. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji zpravodajce za tuto práci, která trvala několik měsíců, protože jsme chtěli předložit skutečně užitečnou a dobrou zprávu, aby eh, podporovala cíle evropského semestru, to znamená eh, koordinaci politik, tak aby nám to umožnilo přiblížit se cílům strategie 2020, to znamená eh, růst a vytváření pracovních míst. To jsou tedy cíle, které zcela vyhovují naší skupině a našemu výboru, protože naším cílem je samozřejmě podporovat a rozvíjet jednotný trh. Já bych se chtěl také vrátit k, pozměně, k kompromisnímu návrhu 7. To je důležitý návrh, protože dosud evropský semestr v podstatě ještě se neprokázal. Za, svou účinnost založili jsme samozřejmě nebo rozvinuli jsme příslušné nástroje, ale podstatě jsme se do, soustředili na koordinaci výhradně a na dosahování makroekonomických cílů. A myslím si, že jsme zapomněli na některé důležité záležitosti v koordinaci tedy s Evropským parlamentem a národními parlamenty, tak abychom se pokusili co nejvíce zhodnotit jednotný trh kdybychom se byli od začátku krize lépe organizovali, kdybychom byli přijali opatření pro rozvoj eh, evropského trhu, tak bychom pravděpodobně dosáhli většího růstu, vytvořili větší počet pracovních míst a posílili tento nový pilíř ekonomického rozvoje. Takže kompromis 7 je důležitý, je důležité, aby národní parlamenty se zapojovaly aby také vyvíjeli tlak, aby byly dodržovány ty vytyčené cíle. Jinak jsem spokojen s těmi 22 pozměňovat, eh, kompromisními návrhy, které máme předloženy. Jednotný trh jakožto pilíř evropského semestru. Ano, samozřejmě v tomto duchu. Hovořili jsme o určitých tématech jsme svědky toho, že jednotný trh je základním pilířem evropského semestru. Po určitém ústupu, který jsme zaznamenali, tak jsem rád, že zpravodajka zdůrazňuje tento pilíř evropského semestru. Jsem velmi spokojen tím kompromisním textem, textem kompromisu 1. Hovoříme zde, zde o určité nerovnováze a říkáme, že je potřeba ukončit ekonomickou nerovnováhu, ale také sociální a environmentální nevyváženost. Nerov, je důležitá věc, v rámci které, a to je jednotný digitální trh, kdy říkáme, že je potřeba dbát na to, aby byl obecný přístup k tomuto trhu, aby byly ukončeny ty nerovnosti, ať už ze sociálních nebo z geografických důvodů. Je třeba, aby nový Junckerův investiční plán se soustředil na všechna opatření, která přispívají k rozvoji jednotného digitálního trhu Máme na mysli sítě 4G, 5G také, takže to je trh, který by samozřejmě měl také podporovat, podporovat konkurenceschopnost a snižovat nerovnováhu. Samozřejmě rozvoj infrastruktury, posilování kapital, kapital, lidského kapitálu, kapacity podniků je tak, nesmíme také ztrácet ze zřetele význam ochrany práv spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších, zejména v oblasti finančních služeb. Tam je nedostatečná informovanost, o, o spotřebitelé nejsou dostatečně informováni, je potřeba zdůraznit význam volného oběhu zboží a z tohoto důvodu jsme dosáhli kompromisu ohledně obchodních dohod a to nebylo jednoduché. Obchodní dohody by měly podporovat ekonomický růst bez toho, aniž by narušovali, poškozovali jednotný trh a aniž by vedly k poklesu eh, sociálních standardů, protože to jsou hodnoty, které musíme obhajovat v Evropské unii. Také bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za to, že odvedla skutečně velkou práci, velké úsilí pro obhajování politických priorit naší skupiny, boj proti podvodům, daňovým únikům, zdůrazňování významu reindustrializace, jednotného energetického trhu. Toto je potřeba všechno posílit posílit a pokud chceme, aby naše ekonomika byla konkurenceschopnější, a aniž by však poklesly sociální standardy. Takže jsme kom- spokojení s tím textem. Ještě jednou děkujeme zpravodajce a stínovým zpravodajům za dobrou vůli, za dobrou práci, kterou odvedli. Všem se nám podařilo zpracovat užitečnou, dobrou zprávu, která vysílá jasné signály. Děkuji. Děkuji, já jsem byla stínovou zpravodajkou jménem ECR, to znamená, že i já děkuji za zohlednění celé řady našich pozměňovacích návrhů týkající se růstu, investic. Já si myslím, že právě to jsou klíčové body, které tedy postaví Evropu znovu na e, nohy a právě jednotný trh určitě je důležitý nástroj pro dobré fungování evropské ekonomiky. EKR je e, spokojena s e, kompromisním návrhy 3, 4, 11, 20, 21, to znamená s velkou většinou těch návrhů u některých eh, jsou sporné otázky. Spravodaj mm, zmínil číslo 7. Eh, já osobně mám problém s poslední částí tohoto návrhu, protože to je velmi citlivá záležitost v šesti balíčku. Šesti balíček se zaměřoval na eh, konkurenceschopnost členských států a vlád členských států a musím říci, že podstatou toho šesti balíčku je to, že národní ministři se domnívají, že e, tedy by měli být zodpovědní e, vládě ale zároveň by tedy měli být zodpovědní i před Evropským parlamentem a ve výboru, tedy vysvětlovat relevantní otázku, otázky. Doporučení pro jednotlivé členské státy jsou doporučení, nejsou to příkazy a někdy tam eh, může být určitá míra eh, variance. To znamená, že se domníváme, že bychom měli trochu změnit formulaci, tak abychom zajistili, že zastoupení v Evropském parlamentu bude prostřednictvím rady. My tady dneska odpoledne budeme mít zástupce rady, aby před námi hovořil a e, že je tady potřeba e, se vyhnout těm citlivým otázkám. Chceme tady dostat e, kompetencím členských států. Já tedy předložím některé návrhy týkající se formulace. Vy jste tedy hovořili o tom, že bychom se měli snažit umožnit komisi vést dialog se členskými státy Eh, dříve, než tedy rada CSR, to znamená ta doporučení schválí. Eh, to může fungovat, nicméně si myslím, že musíme eh, členské státy v této věci povzbudit, že tedy musíme použít formulace, které budou vůči nim citlivější. CSR, to je, ta doporučení pro členské státy jsou citlivou záležitostí a my tedy musíme dbát na to, jak budou tato doporučení vnímána, aby byla vnímána jako naplňování eh, jednotného trhu. Eh, měli bychom tedy použít trochu více cukru a méně byče, pokud to eh, mám říci takto obrazně. Ráda bych tedy kladla větší důraz na tu formulaci. My jsme v minulosti hovořili o pracovních místech, o kvalitních pracovních místech. Samozřejmě, že všichni chceme kvalitní pracovní místa. Otázka zní, jak je vytvořit, jak je nalézt. Eh, spadá to do kompetence členských států a já si myslím, že eh, bychom tedy měli dbát na správnou formulaci. Pokud jde o investiční plány, o strategie, o nárůst investic v Evropě, s tím eh, tedy souhlasíme a já souhlasím s první polovinou kompromisu číslo 9, nicméně ta druhá část Eh, by se měla vyhnout tomu, abychom dávali členským státům nějaké příkazy v oblasti rozpočtu. To naše eh, skupina nepodpoří. Pokud jde o daňovou koordinaci, tak bych ráda řekla, že my se snažíme především o koordinaci v oblasti transparentnosti boje proti daňovým úniku. To jsou tedy věci, eh, se kterými naše skupina může souhlasit. Nicméně daňová harmonizace jako taková, to je věc, která je pro nás nepřijatelná a prosíme o použití velmi eh, citlivých formulací. Jedna věc, kterou mám na komisi, my jako výbor, jako koordinátoři eh, litujeme toho, že, tu, eh, že v tomto roce nevyšla zpráva o integraci vnitřního trhu. My tady hovoříme především o prosazování jednotného trhu. Musíme si uvědomit, že právě prosazování jednotného trhu je jedna z klíčových priorit našeho výboru a také eh, mojí frakce a také komise. To znamená, že se eh, ptám, jak to s touto zprávou je eh, jestli má jiný název a Eh, jestli bude k dispozici. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, eh, kdyby se ta zpráva eh, tedy jmenovala tak, jak o ní hovořila celá řada komisařů, to znamená provádění, naplňování jednotného trhu. Tak to si myslím, že by měla větší význam. Děkuji. A nyní další stínový zpravodaj. Eh, děkuji, Vicky. Antanas Guoga, děkuji. A děkuji paní zpravodajce Gal Pelc za skvělou práci na těch kompromisech. Já si myslím, že parlament tady vysílá jednoznačné poselství a sice, že zpráva zpravování eh, jednotného trhu je potřeba eh, vylepšit. Velmi mě těší kompromisní návrh číslo 7, byť tu jsou ještě určité rezervy, eh, nicméně si myslím, že se nám podaří dospět k dohodě a eh, domnívám se tedy, že dosáhneme dobrého výsledku. Pokud jde o to, co řekla EKR o národních parlamentech, myslím si, že bychom se na to měli zaměřit. Týká se to především těch národních doporučení. Myslím si, že komise by se měla zaměřit na představení těch doporučení v národních parlamentech předtím, než budou přijata. Za to tedy děkuji a e, pojďme na tom pracovat, tak abychom našli e, definitivní podobu Eh, této zprávy, abychom se na ní mohli shodnout. Pascal, prosím. Pascal Dura. Merci. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vy hlídáte čas, takže protože máme tři minuty, tak se pokusím mluvit velmi, velmi rychle. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za její práci, za to, že zohlednila hlavní pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Je to obrovská práce, 22 pozměňovacích návrhů, to je hodně. A chtěl bych také říct, že zelení souhlasí celkově a jsou spokojeni s touto zprávou a s odvedenou prací. Takže zdůrazňuji to tím rychleji Nicméně tomu tak možná nebude u všech zpráv, které jsou dnes předkládány. Mám pouze jeden bod. Je pravda, že máme určitý problém s těmi doporučeními národními, to je ten kompromis 7. Možná to nejsou stejné problémy, o kterých hovořila Vicky, možná ne úplně ze stejných důvodů, ale celkem se stotožňuji s tím, co zde zaznělo, že bychom se měli pokusit najít možná pružnější formulaci. Jsme rádi, že daňová otázka je zde řešena a za to děkujeme. Já nejsem žádný velký zastánce daňové harmonizace. Pokud Evropa nebude federální, tak si myslím, že se nám to nepodaří a to určitě nebude ze dne na den, ale jít k určitému zbližování, k určité konvergenci, to si myslím, že je nezbytné úsilí, protože náro- znárodňování v daňových záležitostí vede k tomu, čeho jsme svědky prostředky například Lucemburku k daňovému, dump, eh, daňovému dumpingu a zvýhodňuje eh, vlastně určité velké, někde velké podniky, což je proti principům, které řídí Evropu. Takže tyto jsou globálně ty dvě připomínky, které jsem vyjádřil, chtěl vyjádřit. Děkuji vám tedy a s výjimkou těchto dvou pozměňovacích návrhů, možná po určitých změnách s nimi budeme souhlasit, ale zásadně budeme hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji. Other speakers? Hlásí se ještě někdo další? Mr. Dion. Pan De Jong, prosím. Děkuji, Vicky. Většinou to pořadí vypadá tak, že GUE NGL hovoří po EKR a ALDE. To je moje chyba a já se za to omlouvám. Ano. E, v některých bodech jsem se nestrefila. Omlouvám se za to, že jsem vás vynechala. Eh, děkuji. Já si myslím, že je to velmi komplikovaná zpráva. Já osobně jsem zastáncem prosazování pravidel v oblasti jednotného trhu, která jsme v minulosti přijali. A proto velmi vítám skutečnost, že se tomu snažíme věnovat větší pozornost, větší pozornost provádění těchto pravidel. Rád bych také řekl, že setkání se stínovými zpravodaji byla velmi konstruktivní a že paní zpravodajce se podařilo najít některé návrhy, se kterými také souhlasíme. Nicméně konkrétně pro naši frakci jsou tu dvě věci, které jsou stále komplikované. Za prvé, e, sociální dimenze, to je věc, na kterou se vždycky zaměřujeme a za druhé, implikace jednotného trhu na nebo dopady jednotného trhu na eh, pracovníky, na eh, dělníky a kromě toho eh, jsme velmi opatrní, pokud jde o veřejné služby. Já si myslím, že toto jsou aspekty, které nejsou zmíněny dostatečně v této zprávě nejsou zmíněny tak, jak bychom si to představovali. Pokud jde například o odhad sociálních dopadů, tak to už zmínil pan Juncker, to zmínila a slíbila komise, nicméně to není ve zprávě dostatečně zohledněno. Já si myslím, že eh, je potřeba eh, zmínit pokrok, ke kterému došlo v oblasti energetiky, v oblasti dopravy Eh, například pokud jde o pravidla kabotáže, to všechno tedy musíme eh, zohlednit. Podle našeho názoru je ta zpráva velmi obtížná. Na jedné straně tedy musíme zmínit, že výbor IMCO souhlasí s tím, že chceme mít eh, správně prováděný jednotný trh ve všech členských státech. Na druhé straně v této zprávě postrádáme určité prvky protože tato zpráva je jiná než ty dřívější. V těch dřívějších se zkrátka eh, konstatovalo, že eh, to musíme provádět a tak dále. Eh, v této zprávě se snažíme hledět i do budoucna, dopředu a s tím má naše skupina problémy. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Anna Maria, prosím. Yes, Anna Maria Kratz. Okay, thank you very much. Děkuji. Zaprvé jsem velice ráda, že konečně jednotný trh se stává jedním z pilířů evropského semestru. Bojovali jsme za to už v minulém volebním období a chci podpořit zprávu kolegyně Gál Pelc, která se opravdu soustředí teď už na implementaci. Další věc, kterou chci říct, je, že samozřejmě důraz implementace Eh, směrnice o službách je tady reflektována. To je věc strašně důležitá. Když se podíváme, tak uvidíme, že tady je ta většina, kterou eh, státy doporučují, je to to, s čím se implement, identifikujeme, ale zatím to většina Zdraví Malkome, vítám, skvělé, že se vidíme. Omlouvám se, že jsem teď tak spontánní, ale musím to ze srdce udělat. Malkom, můj starý dávný přítel, budiš vítán. Tedy ten kompromisní pozměňovací návrh číslo 7. Tady jsou různé názory. Pokud paní zpravodajka dovolí, tak chci navrhnout. Já si myslím, že primární odpovědnost monitoringu, zda členské státy implementují ta specifická doporučení, to má komise, samozřejmě podle smluv, ale my chceme, aby to fungovalo ještě dál. Tedy obecná myšlenka je, že musíme se snažit o užší spolupráci s národními parlamenty. Nevidím žádný problém s oslovením národních parlamentů, ať klidně přijdou, pokud o to stojí. Jde o to, abychom eh, debatovali otevřeně a svobodně. Je třeba ale kontrolovat, zda dělají členské státy to, co dělat mají. Pak je tady ten návrh, aby členské státy prostřednictvím předsednictví nás oslovovali. To je institucionálně nejšikovnější věc. Předsednictví by mělo eh, třeba říct, v tom a tom státě je to tak a tak. Pak třeba předsednictví se musí postarat v radě o to, aby se tomu věnovala pozornost. Pokud, nevím, pokud to za to paní zpravodajka chce také zohlednit. Jde o to, abychom využili institut předsednictví rady. Možná bych nepoužívala slovo non-compliance, ale nějakou pozitivní formulaci. On bude každý vědět, o co se jedná, ale chtěla bych se vyhnout vokabuláři, který by mohl členské státy iritovat. To je jenom můj návrh. Děkuji. Má ještě někdo nějakou poznámku? Tedy slovo paní zpravodajce. Děkuji velmi. Ne? Děkuji. Jsem velice ráda, že jsme se shodli na tom, že jednotný trh by měl být pilířem evropského semestru. Z toho vycházíme a tady se také snažíme sepsat velice dobrou zprávu. Vidím, že kompromisní návrh číslo 7, jak už jsme viděli dříve, je klíčovým kompromisem této zprávy. A poslední návrhy považuji za velice dobré východisko. I paní předsedkyně navrhovala to též. Takže chci poprosit EKR, eh, e aby navrhlo kompromisní řešení kompromisu číslo 7, tak abychom o tom pak mohli diskutovat. Ráda bych eh, pro tento kompromis dosáhla toho, aby ho podpořili všechny frakce. Možná je to otázka formulační. Myslím, že všichni chápeme stejné věci. Uh, pod pojmem třeba encourage. Myslím, že kompromisní návrh číslo 7 by mohl být přijatelný pro všechny. Děkuji vám za všechny vaše poznatky a omlouvám se, že pan De Jong, který tady teď v tuto chvíli není, nemohl být zcela uspokojen, zcela zjevně s zprávy nemohou zahrnovat všechno, ale máme možnost zúraznit některé aspekty více a některé naopak méně. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Zase do čtvrté odpolední je lhůta pro případné kompromisní návrhy, které můžete předkládat. Tak, děkuji vám všem. Další bod pořadu jednání je ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací, takzvané obchodní tajemství, ochrana před neoprávněným získáním, užitím a zveřejněním. Spravodajka je paní Komy. Vítám tady bývalého předsedu výboru. Jsem velice rád, že je tady. Doufám, že jeho studenti eh, sledují webstreamové vysílání. Myslím, že je to nadmíru zajímavý experiment, který přispěje k většímu pochopení práce Evropského parlamentu. Tak, krátce se musím omluvit, protože musím přijmout čínskou delegaci a Moje zástupkyně převezme předsednictví, takže prosím, abyste pochopili, že v 11 hodin se budu muset vzdálit. Tedy paní Lara Komi, zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat předsedovi Harborovi, Spolupracovali jsme výborně eh, po minulé období, takže bych ho chtěla přivítat eh, jménem Itálie. Jsem opravdu musela ho přivítat, je to pro nás potěšení. Je to téma, o kterém jsme už diskutovali během minulého volebního období. Je to tedy návrh stanovisko, stanoviska eh, je, IMCO zde pouze vyjadřuje své stanovisko týkající se ehm, ochraně, ochrany spotřebitelů a nezveřejněného know-how. Ehm, věcně příslušný výbor je výbor jury. Naším cílem je zlepšit konkurenceschopnost našich evropských podniků prostřednictvím inovací a samozřejmě s odkazem zejména na malé a střední podniky. Během slyšení ve výboru pro právní záležitosti se hovořilo o Silicon Valley, o bostonském klasteru. A my, Evropané, nemůžeme eh, zůstat pozadu. Musíme však mít lepší, eh, lépe přizpůsobené eh, normy tak, abychom, aby podniky, které jsou inovativní, eh, mohly také lépe chránit a posilovat své know-how. Musíme získat vedoucí pozici na světovém trhu v oblasti inovací a výzkumu a musíme mít příslušná pravidla. Proto návrh stanoviska, které předkládám, je určitý výchozí bod, na kterém musíme dále pracovat. Nezohlednila jsem některé některé aspekty, které později mohou být zapracovány do textu a to právě proto, že chci mít s vámi první diskusy. Já potom sama předložím některé další pozměňovací návrhy, zejména tak, aby směrnice neplatila pouze pro výrobky, ale také pro služby. Návrh komise se mi zdá být docela vyvážený, i když bych byla upřednostnila objektivně Eh, možná určitý striktnější přístup, protože je tam poměrně velký manévrovací prostor a to v situaci, která právě souvisí s obchodním tajemstvím, s obchodními informacemi. A nemyslím si, že toto je úplně ta nejlepší věc. Ostatně výbor IMCO má právě za cíl řešit tyto problémy. Co se týká podstaty, oblast působnosti, článek 1 limity oblasti působnosti vlastně šíření a nelegální tedy šíření obchodních informací. Zde bych chtěla vlastně zdůraznit určitou harmonizaci de minima, když samozřejmě národní zákony předpokládají nebo umožňují vyšší ochranu, tak ty samozřejmě musí být možnost mít zachovány tyto normy sloužící pro větší ochranu jsou velmi důležité na jednom trhu a je potřeba také prohloubit tyto definice. Není, není zde mm, v tom velký problém, jde to vlastně ve smyslu toho, o čem se hovoříme, je to stále ve smyslu té dohody. Cílem je získat co možno nejúplnější text. Články 3 a 4 které se zabývají získáváním, šířením a zveřejňováním obchodních informací. Hovoří se zde o ochraně základních práv. Zdůrazňují se práva jednotlivců, spotřebitelů, odborníků, pracujících a samozřejmě právnických osob podniků. Takže úvodní ustanovení 22-23, ty souvisejí právě s tímto. Není, nesmíme snížit úroveň spotře- eh, ochrany těchto práv. To by samozřejmě byl krok dozadu, co se týká charty základních práv Evropské unie a úmluvy, která předpokládá určitou úroveň ochrany a co se týká také praxe Evropského soudního dvora, tak toto jsou samozřejmě základní body. Eh, v těch úvodních ustanoveních se právě odkazuje na základní práva, zdůrazňuje se na informace a právo na vyjadřování. Právě o tomto bodu jsem s vámi chtěla diskutovat. S tím zcela nesouhlasím. Já jsem teda překvapená, protože základní práva, která eh, mohou být, jsou zdůrazněna v tomto eh, textu, podle mě jsou jiná. Je potřeba zdůrazňovat svobody, ale nesmí to být na úkor jiných svobod. Co se týká úvodních ustanovení 22, 20, 23, 24, tam se zdůrazňuje právo na ochranu osobních údajů, eh, svobodu vyjadřování, profesionální svobodu, právo na práci, právo na podnikání, právo na soukromé vlastnictví přístup eh, k informacím, právo na eh, bezpečnost podniku. Omlouvám se, že možná se příliš pozastavuji u tohoto tématu, ale zdá se mi to velmi důležitý aspekt i pro další jednání. Takže si myslím, že by bylo vyváženější, kdybychom se tam zmínili o mechanizmě ochraně základních svobod, aniž bychom přímo eh, se zmiňovali například o svobodě vyjadřování. Protože podle mého názoru tato práva, některá práva nesmějí být zdůrazňována na úkor jiných. A jako Pokusím se respektovat tedy eh, čas, který je mi vyhrazen, takže se blížím k závěru snažila jsem se prodloužit ty lhůty, které byly původně stanoveny, protože jsem se domnívala, že tyto lhůty byly příliš krátké vzhledem k požadavkům trhu, takže před, navrhuji přejít ze 3 na 6, 6 let, ale samozřejmě je to pouze základ, o kterém můžeme diskutovat. Co se týká těch probíhajících jednání a sankcí, jsem u části číslo 3 nyní, domnívám se, že zde nejsou velké problémy, pozměňovací eh, návrhy Eh, dělají určité záležitosti striktnějšími. Nyní bych se chtěla zmínit o třech bodech, kde jsou ještě nevyřešené otázky. Komise se rozhodla zakládat se na principu určitém vinu, viny nebo zanedbání nedodržení určitých eh, povinností. Takže zde samozřejmě eh, je potřeba mít určitou rovnější ochranu, co se týká eh, těchto věcí. Takže zde bych ráda znala názory kolegu. Je potřeba také vytvořit určité pojítko se směrnicí o veřejné, veřejných zakázkách, co se týká ochrany obchodních informací. Takže v této fázi nebudu doplňovat další věci. Možná jsem byla trošku provokativní, ale ráda bych vyslechla vaše názory, protože cílem samozřejmě u tohoto textu by mělo být, abychom dosáhli co možno největší jednoty, protože tato témata jsou velmi choulostivá, ale cílem je harmonizovat tento systém. Děkuji. Um, Mr. Moretti. Pan Moretti za SND. again. So, I'm so sorry, Sergio. Zase se velmi omlouvám. Eh. Dě- děkuji, žádný problém. Alessandra bohužel tady nemohla být dneska, takže já ji eh, zastupuji. Jsou dvě otázky, o kterých bych se chtěl zmínit zde. První se týká in- informací, které získávají pracovníci při práci, pracovní, pracující. To znamená zejména manažeři ve špičkových funkcích samozřejmě získávají eh, informace, které jsou relevantní v podnikovém systému, které jsou tedy hodnotné. A je tedy potřeba vyhnout se tomu, aby tady toto profesionální eh, zapojení, které závisí na jejich funkci, bylo sankcionováno těmi normami, které zavádíme. Takže know-how a vše to, co se týká práce odváděné každodenně v rámci jejich činností nemůže být podřoveno normám, které by zabraňovaly využití těchto eh, znalostí a informací na pracovním trhu. Protože kdybychom akceptovali myšlenku, že všechno, co se týká výroby, poskytování služeb, Eh, výrobního procesu by mělo být omezeno nějakým pravidlem, nějakým zákonem, no tak vlastně tito pracovníci by už potom neměli eh, své eh, řádné místo na pracovním trhu. Takže samozřejmě manipulace s informacemi, zneužívání informací v obchodním styku, to je jiná věc, ale měli bychom jasně vymezit hranici mezi tím, co patří k jejich každodenní práci, co tedy využívají a musí volně využívat na pracovním trhu a mezi tím, co potom zasahuje nebo kde je vlastně ta interference s činností podniku. Je to opravdu velmi choulostivé téma, takže musíme být velmi opatrní, protože hovoříme zde o oblasti svobody jednotlivců a podniku. Druhý všeobecný bod, o kterém jsem se chtěl zmínit, se týká veřejné zprávy a konkrétního propojení s veřejnými zakázkami. Pro veřejnou sféru která samozřejmě využívá určité informace, tak je zde riziko, že se to stane určitým prvkem, který by eh, mohl vést k narušení pravidel uvedených ve směrnici o veřejných zakázkách. Při veřejném výběrovém řízení tam vlastně je nutno, aby veřejné orgány používaly určité informace, které se poskytují kvalitativně a kvantitativně v souvislosti s tímto výběrovým řízením. Takže zde si myslím, že také musíme být velmi opatrní a velmi důslední. Musíme se pokusit najít eh, samozřejmě cestu, abychom nesnižovali právní bezpečnost, to ano, aby se ne, neměnila však pravidla jednotného trhu a aby byla možnost využívání informací v, v této oblasti veřejnými orgány, které jsou zadavateli tedy v rámci veřejných zakázek a které musí potom skládat účty všem zúčastněným stranám. Další velmi stručná připomínka k těm jednotlivým tématům, o kterých se zde hovořilo. Já nepotřebuji, nechci žádné další vysvětlení. Například pozměňovací názor, eh, návrh 2, kde se hovoří o eh, využívání eh, farmaceutických výrobků například. Pokud zmiňujeme tyto výrobky, tak bychom možná měli zmínit i další a pokud bychom zmínili další, tak některé by zase byly vyloučeny, takže já si myslím, že toto není dobré. Myslím si, že ta formulace by měla být tedy možná inkluziv, neměla by být tolik inkluzivní, ale spíše všeobecná. Nezmiňovat některé konkrétní typy výrobku. A potom, co se týká té lhůty, slyšel, vyslechali jsem připomínku Lary. Já jsem přesvědčen, že v ten návrh komise, který už upravila rada, je lepší. Pokud prodloužíme eh, tu příslušnou lhůtu na těch šest let například, tak po šesti letech se provede hm, určité přibližné vyhodnocení hodnoty, například e, přínosu, který to má, ale u některé, pro některé konkrétní aktivity toto hodnocení nebude možné provést. Takže já si myslím, že zcela, ze zcela objektivních důvodů je dobré mít tu lhůtu, pokud možno co nejkratší. Například co se týká součástí know-how jednotlivých procesů. Po šesti letech to hodnocení samozřejmě je jiné, protože svět se změní, všechno se vyvíjí takže eh, by to mohlo paradoxně potom stěžovat hodnocení pro tu osobu, která eh, utrpěla škodu. A samozřejmě ten Eh, ta osoba nebo ten subjekt, který škodu způsobil, ten by z toho mohl vytěžit, ale osoba, která utrpěla škodu, už by vlastně po těch šesti letech nemuselo být možné zcela důvěryhodně tu školu vyhodnotit. Takže já se domnívám, že ta lhůta, kterou navrhuje komise, by byla efektivnější a lepší než to, co navrhuje rada. Děkuji. Miss McClarkin. Děkuji ECR. Clarkin. Paní Clarkin, děkuji. Dobré ráno, kolegové. Tohle jsou důležité věci související s e, obchodní praxí. Týká se to jenom velkých firm, ale i malých a středních. A myslím, že je důležité, abychom zlepšili rámec pro fungování těch firm, tak aby měli větší míru bezpečnosti. Jde o to, aby mohli fungovat bezpečně na jednotném trhu. Jde o to, aby mohli fungovat uvnitř toho trhu, ale i mimo tento trh. Tady ta zpráva se týká některých oblastí, které musíme ještě vyjasnit v tom návrhu komise. A je to důležité, ten první pozměňovací návrh, ta směrnice by měla stanovit minimální standardy ochrany. Myslím, že to je opravdu zásadní věc pro malé a střední podniky, tak aby mohly dobře fungovat. A stávající situace nesplňuje naše očekávání. Musíme mít jistotu, že pokryjeme všechny aspekty know-how a obchodního tajemství. Je třeba na to dávat velicí, velice velký pozor. Doba omezení je velice důležitá pro nás, pro EKR, EKR a jde důležité, abychom zdůraznili, jaké jsou požadavky, abychom věděli, že nebude možno využívat nějaké právní kličky, tak aby bylo možno posílit právní ochranu. Myslím, že ten dokument, tak jak je teď napsán, je krok správným směrem. Děkuji paní Kalas za ALDE. Děkuji. Děkuji i paní zpravodajce za všechnu práci, kterou tomu věnovala. Chci zdůraznit jednu věc. Je třeba, aby to firmám pomohlo a to pomůže jenom tehdy, pokud to bude jasné, ale zároveň i do jisté míry po Evropě jednotné. Proto vítám ujasnění v tomto stanovisku, ale mám obecnou obavu, zda bude možné pro členské státy zavést restriktivnější opatření. To je obava, kterou mám. Tady je zachována určitá míra pružnosti pro členské státy, která souvisí s procedurami, ale zároveň jsou tady určité aspekty v definici třeba toho, co je nezákonného, tak je třeba to určitým způsobem harmonizovat. Má-li to mít nějakou přidanou hodnotu pro firmy, hlavně pro malé a střední firmy. Další obava plyne ze změny v definice, která se týká tajných údajů. To se týká určitého typu obchodního tajemství. Tady se říká určitý typ obchodního tajemství, to znamená, že budeme mít něco podobného, jako je ten americký přístup a budeme jmenovat tak všechny různé typy tajemství, ale nejsem si jistá, jestli je to ten správný přístup. Odkaz na chartu základních práv a svobod mě trochu překvapuje. Nevím, jestli to jsou věci relevantní pro tento dokument. Zdá se, že zpravodajové vymazali svobodu vyjádření z různých částí tohoto návrhu. E, další je plnění. Nemohu podpořit ty změny. Tři roky to je příliš mnoho jako minimum pro to, aby se ta věc dostala k soudu, zvlášť proto, že ta tajemství se proměňují strašně rychle. Ta maximální hůta 6 let je strašně dlouhá. Myslím, že takhle dlouhá lhůta by skutečně mohla bránit inovacím v Evropě. Tak děkuji vám všem a těším se na další práci na tomto dokumentu. Thank you very much. Děkuji, paní Kalas. Je tady někdo za skupinu GUE, kdo se chce chopit slova? Pokud ne, tak další je pan Pascal Durán za zelené. Tentokrát jsem opatrná, abych dodržela pořadí. Děkuji, paní předsedkyně. Můj kolega pan De Jung odešel tedy, takže samozřejmě vezmu slovo tedy, když nechci ho předbíhat. Děkuji. Já jsem vyslechl a zaznamenal a to je to, co si odnesu vlastně z toho, že v té zprávě jsou určité provokace, to je to slovo, které použila paní zpravodajka, takže já ho tak přebírám. To znamená, že vy jste chtěla eh, tam hm, změnit určité eh, věci v té zprávě komise, protože když ten text vyšel, zejména měl jsem možnost o tom diskutovat i ve výboru Jury, tak jsem měl pocit, že ten text o obchodním tajemství, a ostatně jsem o tom hovořil i s komisí, vlastně eh, má za cíl chránit malé a střední podniky, ale spíše také některé velký podniky, velké podniky, například farmaceutické laboratoře a tak dále, které vlastně prostřednictvím obchodního tajemství ve Spojených státech už to existuje, ale osvobodit se nebo určitých informací, které musí předkládat jednak organizacím zastupujícím zaměstnance, zaměstnance, ale také novinářům a dalším. Takže ten text byl velmi nebezpečný nebezpečný a jeho rovnováha byla velmi prekérní. Říkám to proto, že ve chvíli, kdy začneme se dotýkat určité těch zásadních věcí v tomto textu, tak je riziko, že dosáhneme toho nejhoršího, co může nastat v evropském právu, to znamená špatné sladění s americkým právem. A děkuji paní Kalas, že právě zazněla tato připomínka, že ve Spojených státech obchodním tajemství je člen, je, patří do velmi jasné a přesné judikatury. A tady vlastně se zdůrazňuje pouze to, že ty Eh, farmaceutické laboratoře jim to trošku vadí, protože technologický vývoj jim trošku blokuje přes, eh, předkládání patentů a tak dále, ale to není náhoda, že to vidíme v tom textu, tento odkaz. Zásluhou Evropy je, že se pokusí, pokouší stanovovat normy, to je správné, ale ty normy se vlastně musí nejprve obhajovat zdraví spotřebitelů a blahobyt nebo dobrý život v Evropě. Evropa se zakládá na této rovnováze, potřebě výroby a potřebě najít takové prostředí, které by bylo udržitelné a příznivé, včetně sociálních práv. Včetně sociálních práv. Takže tento text byl text, opakuji, který byl nebezpečný a nevyvážený. Tam se například říká, že není nezbytné odkazovat na sociální práva. To mě překvapuje, protože je to přece text, který je určitým způsobem velmi silný, který přináší restrikce právu na informování, na informace. Pokud zítra například v Evropě dojde k hydraulické frakturaci, co například zatím se neděje, ale pokud budu chtít mít chemické výrobky, které se budou vstřikovat do podloží a budou ohrožovat podzemní vodu, tak vlastně se to týká obchodního tajemství. Já nechci hovořit příliš dlouho, ale právě jsem chtěl uvést několik uh, příkladů. Pokud z toho odstraníme ten pojem legitimního oprávněného zájmu, tak jak můžu uh, vlastně svým užívat produkty, které nejsou povolené evropskými normami, evropskými standardy například TRIPSem. Takže skutečně bych chtěl, aby v rámci diskusy, diskuse o pozměňovacím návrhu a souhlasím v podstatě na 100% s připomínkou pana Kuferatyho. Takže opravdu bych chtěl, abychom v rámci této zprávy dosáhli větší vyváženosti a abychom se pokus neskrývali za určité za určitou eh, nad hodnocenou eh, konkurenceschopnost a kde by se určitým, protože je zde právo spotřebitelů, právo na informování, právo zaměstnanců a v konečné fázi právo na to vědět, jakým způsobem se vyrábějí ty produkty a prvky, které se prodávají na našem trhu. Děkuji Paskalovi. Než dám slovo zpravodajovi, aby se to schrnulo, tak se zeptám, jestli má ještě někdo nějaké další poznámky. Děkuji. Jenom ve vší stručnosti. V tom původním návrhu jsme chtěli, abychom byli co nejvyváženější. A z pohledu komise Myslím, že ta vyváženost je zcela zásadní věc. Vzali jsme na vědomí různé poznámky, které tady zazněly od zpravodajů a stínových zpravodajů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Mm, máme tady ještě kolegu, který se chce chopit slova. Kolega pospíšil. Já nechci hovořit dlouze, jenom malou poznámku mm, jak jsem to prostudoval z pohledu řekněme třeba českého národního práva tak tam dochází eh, v tom návrhu k velkým procesním změnám které jakoby nejsou diskutovány protože politicky nejsou až tak důležité ale chci upozornit že ta směrnice až bude transponovaná do jednotlivých národních právních řádů tak bude mít vliv na proces na soudní ochranu eh, obchodního eh, tajemství a chci jenom upozornit na některé věci které mohou vyvolávat debatu a jenom zmíním článek six odst odstavec two ochrana před šikanózními respektive zjevně neopodstatněnými žalobami nejsem si úplně jistý jestli tam je vhodné dávat onu možnost sankcí bude to v rozporu s právní tradicí civilního procesu. a druhá věc je to ona možnost vyloučit účastníky soudního řízení a omezit jejich procesní práva při ochraně e, obchodního tajemství. také je to podle mého názoru trochu v rozporu s principy civilního soudního řízení. děkuji. Děkuji, pane Pospíšile. Laura, prosím. Zpravodajka. I, eh, Děkuji. Pokud se týká pracujících, tak souhlasím s tím, co říkal pan Koferaty, ale chtěla bych upřesnit, že pokud eh, pracovník získal určité know-how, určité kompetence, nabil, eh, a informace, které vlastně jsou mu poskytnuty podnikem, tak se jedná o vlastnictví, které samozřejmě si sebou odnese, i když změní práci, změní pracovní místo. To si myslím, že je naprosto jasné a je to vlastně šířeno i jednotlivými programy. Co se týká jednotlivých definicí, veřejná zakázka, výběrové řízení, souhlasím s vašimi návrhy ohledně ochrany e, údajů, když jsme zanalizovali technologické hledisko, zejména z pohledu inovací, tak souhlasím s vámi, že jsou i jiná odvětví, která potřebují trošku delší lhůtu, trošku více času. Pokud jde o práva, to je ten poslední aspekt, Samozřejmě já jsem se snažila zohlednit všechna tato práva do návrhu, ale jsem zcela připravena diskutovat s vámi o tom, o těch návrzích a námětech, které jste zde předložili. Podle mého názoru by se zde měla řešit na stejné úrovni všechna práva, protože jsou vlastně všechna důležitá, ale můžeme o tom diskutovat a můžeme zpracovat stanovisko v tomto konkrétním případě, které bude užitečné a které tedy nebude stanovovat limity pro jednotlivce, pro podniky a pro veřejné orgány, které už tak mají hodně problémů, které musí řešit. Takže vám všem děkuji, těším se na další spolupráci a děkuji za vaše příspěvky. Let me remind... Děkuji. Spravodajce připomínám všem, že změna, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu, který se e, týká e, ochrany nezveřejňovaného tajemství, je 3. února. Děkuji e, ve 12 hodin. Půjdeme dál. Další je stanovisko k Evropské strategii energetické bezpečnosti. Hlavní výbor je ITRE. Spravodajkou je Phyllis Hughesmanová. Prosím, máte slovo, pak dám slovo i stínovým zpravodajům jednotlivých skupin. Argument. Děkuji, paní předsedkyně. Myšlenka, že tedy potřebujeme mít nosnou a silnou strategii v oblasti energetické bezpečnosti, je nespochybnitelná. Musíme si uvědomit, že za energii v Evropské unii každý, rok, každý den platíme obrovské částky oblasti. Eh, musíme si také uvědomit, že jsme eh, často závislí na externích dodavatelech energie a to eh, ohrožuje naši ekonomiku. A právě proto je pro nás tato strategie velmi důležitá. Je to velmi důležité pro udržitelný rozvoj Evropské unie a pro naplňování našich klíčových priorit, to znamená pro vytváření pracovních míst a pro hospodářský růst. A právě proto vítám názor komise a stanovisko komise, která se, které se týká právě strategie pro eh, energetickou bezpečnost. Komise se snaží poučit z dosavadního vývoje a já si myslím, že je velmi důležité, aby dobře fungoval jednotný trh a abychom eh, lépe spolupracovali jak na místní, národní, tak na evropské úrovni. Kromě toho je velmi důležité eh, zdůraznit význam zdrojů, surovin. Další věc. Regulování cen. Regulovaná cenotvorba, to je také velmi důležitá věc. Není možné, aby si poskytovatele energie vyjednávali cenu sami. E, musíme se tedy soustředit na ty věci, které spadají do oblasti působnosti našeho výboru. Nechceme e, dělat dvakrát to, co tedy e, má dělat výbor ITRE. Naším úkolem je především dohled nad trhem, tedy otázky spjaté s dohledem nad trhem a i další věci. Já si myslím, že v této souvislosti je potřeba zdůraznit i to, že musíme dodat něco o spotřebitelích, protože právě spotřebitelé energii využívají. Vysoká úroveň energetických služeb je pro ně velmi důležitá. Eh, spotřebitelé často mění poskytovatele energie a já si právě proto myslím, že bychom měli dbát na transparentnost cenotvorby, transparentnost cen v oblasti energetiky. Na závěr mi dovolte, abych to schrnula. Domnívám se, že eh, strategie, kterou nabízí eh, komise a kterou doplňují návrhy Evropského parlamentu, nepochybně napomůže tomu, aby fungovala, eh, fungoval vnitřní trh v oblasti energetiky. Děkuji paní Hojsmanové a nyní přistoupíme ke stínovým zpravodajům. Za EPP je to Antonio López Isturis. Prosím, máte slovo. Um, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poblahopřát paní zpravodajce za její práci, kterou nám zde prezentovala. Domnívám se, že jde o významný příspěvek k jednotnému trhu a k ochraně spotřebitelů. Je to dobrá zpráva. Nicméně jsou tam některé záležitosti, které bychom možná měli více prohloubit v tomto stanovisku. Pokud použijí modní slovník v Evropské komisi, tak jsou dvě témata, která mě zajímají. Za prvé soft law, evropská legislativa v energetické oblasti a potom to hard law, to znamená ta infrastruktura. Pokud se týká evropské legislativy, tak je potřeba zdůraznit, že musíme zaručit převedě, plné převedení a provádění eh, třetího energetického balíčku v jednotlivých členských státech. Je potřeba skutečně vytvořit jednotný trh s energií a k tomu potřebujeme jednotný právní rámec, který budou používat všichni a který zajistí bezpečnost všem hospodářským subjektům a investor, pro investory zvýší důvěryhodnost. Co se týká infrastruktury, tak tady je také potřeba zohlednit eh, práci komisaře Kaněte, tak bych se chtěl eh, zmínit o otázce propojení. Pokud Evropská unie chce skutečně vytvořit jednotný energetický trh, tak si nemůže dovolit pokračovat v tom, eh, co nazýváme určité energetické ostrůvky. Ale to je například to, co se děje na Pyrenejském polostrově, který se mě týká, nebo i v pobaltských eh, státech. To jsou dva regiony, které musí být plně propojeny se zbytkem Evropské unie. V říjnové radě, v říjnu 2014 na radě, eh, se státy zavázaly k tomu, že zvýší do roku 2020 o 10 propojení mezi jednotlivými státy a potom ještě více do roku 2030. A tento cíl 10% do roku 2020, to je pouze první etapa podle mého názoru. Je potřeba samozřejmě dosáhnout 15% do roku 2030 vzájemná propojení přinesou celému trhu zvýšení konkurenceschopnosti, energetické bezpečnosti, to je velice důležité a vlastně budou z toho přímo těžit spotřebitelé, kteří budou mít přístup k levnější energii. Ve vašem textu, paní zpravodajko, hovoříte o energetické účinnosti, ale já bych chtěl zdůraznit, že politika v oblasti, v oblasti energetické účinnosti je skutečně zásadní. Je tedy potřeba, aby Evropská komise připravila konkrétní hmatatelná opatření v oblasti energetické účinnosti a musí opravdu zde všichni vyvíjet větší úsilí. Chtěl bych říci, že nejlepší úspora v energii to je vlastně ta energie, která se nevy, nepoužije to jsou vlastně tato opatření směřující k energetické účinnosti eh, přinesou určitou úsporu, určitou finanční pomoc eh, podnikům. Eh, cílem samozřejmě je dosáhnout úspor a musí to mít také přímý dopad na vytváření pracovních míst. Tady to není pouze čistá ideologie, ne, to je opravdu priorita pro nás všechny. Zaměstnanost, pracovní místa najdeme tam, kde bude skute, nastane skutečné propojení s malými a středními podniky, které vlastně vytvářejí největší počet pracovních míst. Je potřeba zavést opatření také pro povzbuzení eh, výrobní, výroby hospodářství, které skutečně vyrábí. Hovoří se zde o investičním plánu předsedy komise Junckera. Hmm a v rámci tohoto plánu tam nacházíme opatření eh, zaměřená právě na energetickou účinnost. Komisař Kaněte by měl k tomu samozřejmě také přispět v rámci své činnosti. A myslím si, že to je dobrá zpráva pro jednotný trh, pro spotřebitele i pro evropské hospodářství. Je potřeba investovat, ale je potřeba také umět investovat, investovat správně. A my samozřejmě budeme bedlivě sledovat způsob, jakým tento fond bude přispívat k opatřením v oblasti energetické účinnosti. Takže byl bych rád, kdyby tyto body, o kterých jsem se zmínil, byly zapracovány do stanoviska. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much, Anton. Děkuji Antonio Lopezu Isturizovi. Je tady někdo za EKR, kdo chce hovořit jménem této frakce? Nikoho to nevidím. Jo, paní van Husvit, prosím. Já se omlouvám nejdřív SND. Hovoříte za SND? Ano, Evelyn Gebhardt. Myslím, že jsme trochu větší než EKR. Já jsem nevěděla, že vy jste stínová zpravodajka. Myslela jsem, že chcete hovořit jako člen, jako poslanec. Děkuji, paní předsedkyně. Chci omluvit stínového zpravodaje, má důležité povinnosti, musel odjet domů, předal mi anglicky své poznámky a já to teď anglicky budu prezentovat, přičemž je s tím spokojen, jak ten základ byl položen. Je to velice dobrý základ. Do značné míry souhlasíme se pravodajkou. Potřeba završení jednotného energetického trhu vyjadřuje větší soustředění na energetické služby, což má velký potenciál i pro emisní, obchodování emisními povolenkami. Jsme přesvědčeni, že určitá doplnění o energetické účinnosti by tomuto textu prospěla. Energetická efektivita je důležitá tak, aby bylo možno zajistit bezpečnost dodávek a vyhnout se nedostatku. Víme, že politika energetické účinnosti je součástí rámce 2030 úspory energie spočívají v tom, že, ne, že budou odstraněny jednotlivé energetické ostrůvky po Evropě. Završení evropského trhu s energiemi zahrnuje i obchodní sektor, jejichž obchodní myšlenky by měly snížit potřebu energie. Ener- polika energetické účinnosti by uh, mohla vést k tomu, že bude revidována a upgradeována politika. Všechny tyto aspekty jsou pro spotřebitele velice důležité. Pro SND je energie velkou prioritou. 50 až 125 milionů Evropanů žijí v energetické chudobě. Stanovisko by se mělo věc tomu, že mu potřebujeme opatření, která budou bojovat s energetickou chudobou. Tedy závěrem, energetická účinnost a energetická chudoba jsou velice důležité věci, které mají vliv na spotřebitele v celé Evropě. Děkuji paní Gebert za SND a teď EKR paní van de Svit. Prosím. Děkuji. Děkuji. Já zde zastupuji stínového zpravodaje, kolegu Luize. Eh, vážená paní zpravodajko, jsem velmi ráda, že můžeme takto konstruktivně eh, se zamýšlet nad tímto velice důležitým tématem, jakož je energetická bezpečnost Belgii. To je téma, kterému věnujeme obrovskou eh, pozornost. Eh, chtěla bych opravdu blahopřát, poblahopřát zpravodajce za práci, kterou velmi dobře odvedla. Ve zprávě se zdůrazňuje otázka růstu a pracovních míst. Toto je samozřejmě důležitá věc. Hovoří se tam také o snižování eh, za energetické závislosti. To je také dobrá věc. Nicméně bychom měli několik bodů, eh, které bychom chtěli zdůraznit jsou to některé z těchto, o některých z těchto bodů již zde hovořili někteří kolegové. První věc, která je podle našeho názoru velmi důležitá, je ta, že je potřeba se snažit využívat bezpečné, ale také udržitelné energetické zdroje, aniž bychom zapomínali na otázku nákladu je potřeba, aby ceny energie byly přístupné. Zde souhlasím s tím, o čem hovořil kolega, o těch energetických ostrůvcích. Je pravda, že je důležité, abychom vytvořili pro trh a elektřinu skutečný trh v Evropě, který bude fungovat lépe na základě dobrých propojení mezi dodavatelskými a zeměmi a ostatními státy. Nyní je se zmíním o dalším bodu, který je pro nás velmi důležitý, který by měl být ve zprávě více zdůrazněn, a to energetická účinnost. Protože to je opravdu jediný způsob, jak racionálně využívat energii. Náš kolega to zdůraznil. Nejlevnější kilowatthodina je ta, která nebyla použita. Takže v každém případě je důležité věnovat naprosto mimořádnou pozornost tomu, co bych nazvala citlivá odvětví, jako je stavebnictví, eh, by, byto, byty a tak dále. Chtěli bychom jít ještě dále v oblasti energetické účinnosti a rádi bychom, aby eh, byly stanoveny závazné cíle této oblasti. Můžeme být samozřejmě ambiciozní, ale na druhé straně je potřeba, aby ty cíle byly taky reálné a aby byly proveditelné. Takže toto je několik bodů, které my považujeme za velmi důležité. Ostatně jsme předložili konkrétní pozměňovací návrhy zaměřené na tato témata. A samozřejmě nadále budeme spolupracovat s kolegy, se spravodajkou, se stínovými spravodaji a s velkým potěšením a ještě jednou bych chtěla poděkovat zpravodajce za její Van we are happy that now also DCR has a, rapport, a shadow rapporteur appointed. I don't see the shadow from the GUE group. Is there anyone from the... Děkuji, nevidím tady zástupce GUE. Je tu někdo, kdo se chce chopit slova? Nikoliv, teď Pascal Duran za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mám pocit, že dnes dopoledne hodně mluvím, ale potom se uklidním. Už tím už skončím. Jsem rád a blahopřeji zpravodajce za odvedenou práci. Také trvám na tom, nevím, jestli to je za zelené, ale obecně říkám, tím se obracím i na svého kolegu z EPP, pro nás to také není ani tak otázka energetické e, bezpečnosti, není to otázka ideologie, s tím souhlasíme, je to naprosto souhlasím s vámi, zejména ohledně té problematiky propojení. A o tom hovořím stále o to více, že jsem francouz, protože Francie z hlediska své in intenzivní činnosti lobbingu je jedna ze zemí, která blokuje v radě právě to, abychom mohli pokročit v oblasti tohoto propojení. Ty sítě, smart grid a tak dále. Toto je všechno jeden z klíčů do, pro energetickou budoucnost Evropy. Takže říkám to, že vítáme a podpoříme tuto zprávu, která je opravdu zcela v souladu s tím, co obhajujeme. Jen, a ono to zde už také zaznělo, nebudu se u toho příliš zdržovat, samozřejmě otázka energetické účinnosti je zásadní otázka. Když hovoříme už celé měsíce o otázkách malých a středních podniků, relokalizaci, do, na jednotný in, trh Evropské unie. Toto je Například ve Francii jsme ztratili za tři roky 100 tisíc pracovních míst ve stavebnictví a přitom to je odvětví, kde jsou opravdu e, velmi e, silné zdroje, zdroje inženýringu, práce, pracovních míst pro řemeslníky, pro stavební firmy a tak dále. Podle mého názoru je to klíč do budoucna, je to skutečně to obchodní já, ne, ale je to další téma, nechci polemizovat. Ano, energetická účinnost, ano, nezávislost energetická také, soběstačnost, to je velice důležité, protože tak Evropa bude mluvit daleko hlasitě jasným jazykem. Musíme být daleko silnější vůči Rusku, pokud chceme dosáhnout daleko větší energetické soběstačnosti. To jsou tedy tyto body účinnost, soběstačnost, propojení, ano, všechna tato zlepšení, která budeme obhajovat v rámci pozměňovacích návrhů, ale celkově ještě jednou opakuji, že podporuji zcela tuto zprávu a budeme spolupracovat jako vždy v celá pozitivním duchu. Máme radost vašeho pozitivního přístupu. Děkuji, pane Dirande. Numbers. Teď mohou hovořit členové, takže paní Kalas Alde. Děkuji. Myslím, že energetická bezpečnost se skládá ze dvou věcí. Propojení a výroba. Problém s evropskou energetickou bezpečností je v tom, že členské státy to vnímají jako svou vnitřní věc každý bojuje za svou energetickou bezpečnost. Tedy nejdůležitější věc, které se musíme věnovat, je překonat tohle myšlení. Energetická bezpečnost pro Evropskou unii jako takovou je strašně důležitá. Proto si myslím, že, a to tady zaznělo v té zprávě, je na místě, aby jednotný vnitřní trh se skutečně oskutečnil. Jde o to, aby nikdo, žádný členský stát nechránil své vlastní zájmy, svou vlastní výrobu a svůj vlastní energetický trh. Jde o to, aby byl skutečně jeden jednotný trh. Tam jenom příklad. V Estonsku jsme měli energetický trh eh, spolu s, s severskými zeměmi Nordpol a ti, kteří se obávají, že konkurence z ostatních členských států a jejich eh, energetická produkce eh, by tím byla ohrožena, tak musím říct, že naše ceny elektřiny klesly loni o 11% a i předtím už klesly. A to jenom proto, že jsme součástí tohoto energetického trhu a nejsme závislí jenom na své vlastní energetické produkci, ale důvěřujeme svým sousedům, dalším členským státům a to si myslím věc, že to si myslím, že je pro energetickou bezpečnost velice důležité. Děkuji paní Kalac, teď zástupce PP, e pan Zanfren. Jednoznačně třeba podkreslit, že mm, Myslím, že je třeba zdůraznit zcela jednoznačně, že tento dokument, který se týká energetické bezpečnosti v Evropě, má zcela zásadní strategický význam a jsem velice potěšen, že všichni podporují myšlenky, které se tady skrývají, ale když se podívám na podrobnosti, tak je třeba diskutovat o nich ještě dále a je třeba je podrobit analýze. Jsou tady mnohé důležité aspekty, které se týkají energetické bezpečnosti a nemůžeme o nich o všech dnes hovořit, ale některé tady už zazněly. Já chci poukázat na některé nedostatky, které v tomto dokumentu vidím. Zdá se mi, že energetická bezpečnost v Evropě tak, aby mohla být skutečně dlouhodobá a udržitelná, tak eh, musí zahrnovat i aspekty pohoných látek. Myslím, že význam našich eh, domácích paliv eh, vychásob, které máme my v Evropě v podzemí. Bylo by divné, kdybychom se stále soustředili na nové technologie, ale energetická bezpečnost se nemůže opírat jenom o ně. Uh, je třeba zmínit se i o dalších čistých technologiích, třeba čistých technologií spalování uhlí. Dalším nedostatkem toho dokumentu je e, rozvoj nových jaderných kapacit. Myslím, že je to věc, kterou stále musíme mít na paměti, musíme využívat všechny zdroje energie. A další věc, tady se věnuje příliš málo pozornosti kogeneraci. To mě překvapuje, protože tato technologie opravdu združuje ideály, které sdílí všichni Evropané, jak ti, kteří jsou pro radikální snížení emisí CO2, i ty, kteří jsou fanoušky zelených technologií, ale kogenerace je opravdu způsob, jak využít eh, biomasu, uhlí a mnohé další zdroje, a to takovým efektivním způsobem, který zároveň povede ke snížení emise CO2 i dalších emisí. Je třeba se také věnovat snížení emisí CO2 v Evropě, ale tady se věnuje snížení emisí docela malá pozornost. Děkuji. Máme tady zástupce komise, tak chceli se k tomu vyjádřit, prosím, pak požádám zpravodajku, aby to schrnula. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně. Nejdříve chci poděkovat všechny, všem, kteří se vyjádřili. Děkuji za širokou podporu tohoto konceptu energetické bezpečnosti. Zaprvé chci říct, že sdílíme to široké pojetí energetické bezpečnosti, o kterém se tady hovoří. Samozřejmě eh, důležitou součástí je, je bezpečnost dodávek Jde tady také o zdroje, odkud energii získávat, ale koncept energetické bezpečnosti je skutečně široký. Týká se vnitřního trhu, efektivity a samozřejmě to bude součástí toho dokumentu. Co se týká vnitřního trhu, tak jsme vzali na vědomí to, o čem jste hovořili, sledování trhu, standardy, vliv na spotřebitele také jsme vzali na vědomí poznámky související s energetickou účinností a snížení energetických potřeb. O tom se tady také hovořilo. Pokud se podíváte na sdělení komise z května minulého roku, tak uvidíte, že první bod hned po krizi s plynem je snížení potřeb, spotřeby energie. Tedy hovořili jsme o tomto tématu před malou chvilkou ve výboru Envy. Široká podpora, kterou jste tady formulovali pro energetickou bezpečnost, je velice důležitá v okamžiku, kdy se začíná ustanovovat energetická unie a energetická bezpečnost je skutečně klíčovou otázkou v tomto dokumentu. Děkuji, to je z mé strany vše. Děkuji komisi, teď paní zpravodajka, paní Hojsmenová. Děkuji, paní předsedkyně. To, co jsme slyšeli z pléna i od komise, tak to já jsem v podstatě říkala. Děkuji všem kolegům za jejich návrhy, komentáře, poznámky. Pečlivě jsem si zaznamenávala, co tady zaznělo ale kdyby mě mohli své návrhy dát kolegové písemně, tak by mi to velice pomohlo. Prosím především ty, kteří mm, se nepřekrývají s prácí výboru ITRE, aby mi to poskytli. Děkuji všem kolegům za návrhy. Doufám, že se nám podaří je dostat včas tak, abychom zlepšili ten text, aby z toho byl konzolidovaný text, který potom schválí eh, všechny frakce v našem výboru. Děkuji vám všem za spolupráci. Thank you very much. Děkuji vám a děkuji kolegyni paní místo předsedkyni, že převezma, převezla předsednictví. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. E, února v poledne. Další zpráva se týká programu REFIT, současný stav a výhled. Máme tu celou řadu pozměňovacích návrhů. Spravodajem je od Marka Rask, kterému v tuto chvíli předávám slovo. Děkuji. Milí kolegové, milá Vicky, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval za velmi cené příspěvky, které zazněly při první rozpravě. Tyto příspěvky se zobrazily v 69 pozměňovacích návrzích. Po prvním kole diskuze jsem řekl, že Mám pocit, že veškeré komentáře a pozměňovací návrhy není možno chápat jako kritiku, ale jako nutné doplnění a zpřesnění předloženého návrhu. Rád bych uvedl čtyři největší bloky, do kterých je možno združit pozměňovací návrhy. Za prvé, důležitost odhadu hodnocení dopadů, důležitost jeho provádění, za druhé nezávislost výboru pro hodnocení dopadů, za třetí kvalitní e, konzultace a hodnocení ex post a za čtvrté zapojení všech zúčastněných stran, e, které jsou relevantní. Tolik tedy ty základní bloky pozměňovacích návrhů. Kromě toho eh, byly předloženy pozměňovací návrhy, které se eh, snažily o pokrok v odstraňování byrokracie. To se týkalo mimo jiné i eh, těch dokumentů Stop Ten. Paní předsedkyně, ale i další kolegové a kolegyně Kromě toho předkládali nové pohledy, nové pozměňovací návrhy, které měly vnést nové světlo do té diskuze a sice jde především o e, kvantifikaci byrokracie a náklady na byrokracii a na to, jak by bylo možno tuto oblast vylepšit. Jde o to, aby bylo explicitně řečeno, že při posuzování a zapojování zúčastněných stran je potřeba eh, zohlednit také sociální a ekologické aspekty, ne pouze aspekty ekonomické. Pro mě jako pro zastánce ekosociálního tržního hospodářství je to velmi dobré zpřesnění. Pokud jde o eh, to kvant, Eh, titativní vyjádření. Tak v tuto chvíli eh, jsme se tedy snažili, já a moji kolegové, 69 eh, pozměňovacích návrhů projít a po dnešní diskuzi, po dnešní rozpravě vám předložíme 8 kompromisních pozměňovacích návrhů eh, pana zpravodaje, eh, do kterých je zahrnuto 32 pozměňovacích návrhů, alespoň tak, jak to vidíme my. A o těchto návrzích eh, se můžeme bavit příští týden. Potom tu máme 37 pozměňovacích návrhů, které zůstaly nepokryty, které jsou otevřeny. 21 eh, z toho tedy eh, mohu převzít, protože se týkají nové, nových aspektů a jsou to individuální žádosti a zbývá tedy 16 pozměňovacích návrhů z 69, u kterých tedy napíši mínus, které nepřijmu. Pokud budete souhlasit, tak po dnešní rozpravě tedy ty kompromisní pozměňovací návrhy eh, představím a na zasedání stínových zpravodajů představím základ pro hlasování, tak aby každý poslanec a každá poslankyně věděli, jak, je, jak se to má s jeho pozměňovacím návrhem. Jak eh, tedy zapadá do toho celkového balíčku. Měl bych k tomu říci ještě jednu věc jeden bod, eh, kde mám mínus, protože si myslím, že by to mělo být soudržné, koherentní, to je například eh, vyškrtnutí odkazu na eh, národní goldplating, to znamená překračování předpisu. Já si myslím, že to je velmi důležitý bod a myslím si, že pokud bychom tento pojem goldplating úplně vyškrtli, tak by to nebylo dobré. Jde tedy o to, abychom zmínili tu nadměrnou tvorbu vnitrostátních právních předpisů. A jde o to, eh, abychom to chápali pouze jako jeden, jednu etapu vývoje. Eh, není to tak, že bychom touto zprávou všechno ukončili. Tolik tedy moje postoje k této zprávě. Děkuji za pozměňovací návrhy, které jste předložili a po dnešní rozpravě tedy rozešlu kompromisní pozměňovací návrhy a na eh, zasedání stínových zpravodajů eh, se tím potom budeme zabývat, tak abychom byli všichni včas připraveni. V tuto chvíli eh, se tedy těším na další diskuzi. Děkuji, panu, pane Karasi. Nyní tady dostane slovo paní Gebhardt, která promluví jménem SAD. Ano, děkuji. Eh, jsme opět společně zpravodajové v této věci, to znamená, že já nebudu eh, ten text znovu přečítat, protože je to poměrně dlouhé. Pokusím se ho skrnout. V každém případě kolega konstatuje, že se objevila celá řada pozměňovacích návrhů, které nicméně jdou různým směrem a samozřejmě, že mnoho z nich není možno přijmout za naši frakci. To znamená, že máme před sebou ještě hodně práce, pokud jde o schůzi eh, stínových zpravodajů. Pan Nilsson v každém případě zdůrazňuje, že jsme proto, aby regulace na evropské úrovni, úrovni byla lepší, efektivnější a tam, kde není potřeba, abychom ji vůbec nepřijímali. To nicméně neznamená, že by ta regulace byla zbytečná, já si myslím, že to je velmi důležitá věc pro nás jako sociální demokraty. Nepřijatelné je pro naši frakci i to, že lepší regulace a iniciativa REFIT eh, budou využívány eh, k tomu, aby se eh, tedy aby se snižovala naše práva v oblasti boje proti klimatickým změnám a tak dále. Aby e, takovýto program tedy byl používán k tomu, že e, budou omezována naše práva. Proto by program REFIT podle našeho názoru měl vést k tomu, že dojde k zjednodušení tam, kde je to potřeba, ale za předpokladu, že práva, která byla zavedena a která se osvědčila, nebudou spochybňována. A já si myslím, že v této věci bychom tedy neměli eh, připustit ideologické diskurzy, ale že bychom se měli věnovat skutečným problémům. Právě proto se pan zpravodaj jménem naší frakce domnívá, já s ním souhlasím, že pokud bychom měli mít program REFI, tak je to dobré, nicméně to, co v tuto chvíli předložila Evropská komise, není pro nás přijatelné, protože v důsledku pozměňovacích návrhů se to dostává úplně jinam a ve stávající podobě to pro nás není přijatelné. Proto přispějeme k tomu, aby program REFIT eh, mohl existovat, ale aby se nevydával tímto špatným směrem. Kromě toho chceme, aby gold plating, to znamená nadměrná tvorádních předpisů, aby eh, tedy byla Eh, potlačován. Nicméně bychom neměli zapomínat na to, že v mnoha oblastech politiky, především v oblasti ochrany spotřebitelů, pracovního práva nebo ochrany zvířat, že eh, my jako Evropská unie navrhujeme minimální standardy a že z té, právě z té skutečnosti, že to jsou minimální standardy, vyplývá to, že mm, členské státy uh, mají možnost přijímat další legislativu a v tom bychom jim neměli bránit, neměli bychom jim to zakazovat. Kromě toho nechceme, aby došlo k automatické výjimce všech nejmenších a malých podniků z evropských regulací. Já si myslím, že to by Eh, nás nikam nepřivedlo. Je to důležité právě v oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce. Nicméně bychom se v této souvislosti měli zaměřit na to, eh, jak zajistit, aby pro malé podniky bylo jednodušší aplikovat evropské právo, ale neměli bychom je s aplikování evropské legislativy jednoduše výjímat. Kromě toho se domníváme, že by text měl být vyváženější, a to především pokud jde o benchmarking. a také pokud jde o hodnocení evropské politiky. Z hlediska ochrany spotřebitelů je důležité to, aby to právo bylo co možná nejrozsáhlejší, tak aby tu fungoval jednotný trh, abychom jednoduše neřekli, že tak to nechceme. A konečně ještě poslední bod, o, kterým, o kterém pan kolega hovoří, je to uh, kvantita vůči kvalitě. Ne kvantita, ne Eh, počet legislativních eh, práv nebo dokumentů, které zrušíme, to není to nejdůležitější. Důlež, nejdůležitější je kvalita. Na to bychom se měli eh, zaměřovat. Statistiky nikdy správně nevystihovaly politiky, politiku. A já vím, a my všichni to víme, že právě díky statistickým údajům můžeme hovořit o určitých věcech, aniž bychom se dotkli vlastního tématu. Nejde nám o kvantitu, ale jde nám o kvalitu, jde nám o to, jak eh, tak učiníme a jakým způsobem to bude transponováno do národního práva. To by měla být naše priorita. To znamená, že potřebujeme dobrou eh, regulaci, dobrou legislativu, to je to eh, kouzelné slovíčko, na které bychom se měli zaměřovat. Kolega je přesvědčen o tom, že společně s panem zpravodajem Otmarem Karasem vytvoříme dobrý základ pro další diskuzi, že se nám to z části již podařilo a že na tomto základě tady budeme moci i do budoucna spolupracovat. Naše e, frakce je ochotná ke kompromisům, nicméně jsou tu určité červené linie, které nejsme ochotni překročit a doufáme, že tady bude možno, abychom e, eh, tedy dosáhli dobrých kompromisů a na ně se zaměřili. Děkuji. Děkuji. Opět jsem stínovou zpravodajkou za EKR a ráda bych poděkovala panu zpravodaji za jeho práci a za Eh, všechny pozměňovací návrhy, za to velké množství pozměňovacích návrhů, které dorazily, protože to dokazuje, jaký zájem o to poslanci mají. Děkujeme za to. Samozřejmě, že musíme zajistit, eh, že naše legislativa tady bude odpovídat účelu, ke kterému bude stvořena. O tom jsme už hovořili mnohokrát, co to znamená lepší legislativa, lepší regulace. Eh, naše frakce by chtěla zároveň zaručit, že jakákoliv aktivita na evropské úrovni tady dostojí principu subsidiarity, o tom už jsme hovořili dneska eh, dopoledne. Musíme tedy respektovat členské státy a rozdělení úloh v této, eh, v této souvislosti. Eh, já tedy souhlasím s tím, co již zaznělo, to znamená, že e, musíme zohlednit specifika malých a středních podniků. Já jsem kromě toho předložila další návrh, který se e, týká, o všeobec, týká všeobecného požadavku snížení byrokratické zátěže Eh, víme, že celá řada byrokratické zátěže pochází od členských států, to znamená, že se musí jednat o kolektivní akce. Komise sama řekla, že, že se domnívá, že eh, je schopna snížit eh, byrokratické náklady o 30 Já si myslím, že bychom tady neměli konkrétně vyjednávat o cíli, ale měli bychom se shodnout na tom, že nějaký cíl bychom mít měli. Kromě toho jsem navrhla určitý test srovnatelnosti, který by byl tedy součástí tohoto postupu. Musíme totiž zaručit, eh, aby jakýkoliv eh, návrh, který předložíme, byl eh, konkurenceschopný a měli bychom ho tedy příslušnému testu podrobit. Zároveň je důležité, aby do toho byly zapojeny všechny zúčastněné strany. Musíme tedy zaručit, aby i podniky a spotřebitelé byli v co možná nejranější fázi součástí tohoto projektu, protože eh, si musíme uvědomit, že právě podniky a spotřebitelé jsou velmi důležitou součástí celé věci a musíme eh, se tedy postarat o to, aby do toho byli zapojeni. Další věc. Gold plating, minimální standardy, ano, eh, jsou to, jsou tu samozřejmě náklady zpět spjaté s eh, goldplatingem, nicméně pokud se rozhodneme, že budeme mít minimální harmonizaci a návrh, který o tom hovoří, tak eh, je to dáno tím, že tedy eh, respektujeme to, že v určitých jurid, judikaturách mají spotřebitelé vyšší a rozsáhlejší práva. To znamená, že se snažíme navrhnout minimální standardy. V některých směrech to má smysl. To znamená, že náš výbor se snaží formulovat ty minimální standardy. Já myslím si, že bychom to zkrátka měli respektovat. V, některé, v některých případech je dobrý důvod pro ty odlišnosti, ale je e, důležité, aby to byl tedy, aby to bylo to silné minimum, kterého se budeme v rámci jednotného trhu držet. Proces hodnocení já vím, že pan Šváb a pan Karas předložili e, návrhy týkající se procesu hodnocení. Je to velmi důležité složité. Nicméně ty revizní doložky, velmi detailní revizní doložky je někdy možno interpretovat chybně. To znamená, že pokud budeme mít příliš mnoho detailních revizí, tak to může vést k nejasnosti. To znamená, že si myslím, že potřebujeme provádět kontrolu průběžně, neustále, ale zároveň tu tedy můžem, musíme mít i určité revizní eh, doložky. Neřekneme, že tento zá, nebo tato legislativa už eh, teď nebude eh, pět let revidována. Musíme se na to dívat průběžně, průběžně hodnotit její uplatňování. Ráda bych věděla více o tom, co si frakce myslí o tom novém fóru zúčastněných stran, to je pozměňovací návrh 40. Samozřejmě, že musíme zapojit více zúčastněných stran, ale nevím, jestli eh, je to možné dělat právě takto, pokud eh, jde o ten pozměňovací návrh 68, tak tady zaznívají jasné eh, sliby a závazky, že pokud eh, tedy náš výbor při, dospěje k tomu, že tu jsou závažné nedostatky, tak je možno to tedy stáhnout v rámci komise. To je tedy velmi důležitá věc, velmi důležitý závazek. Děkuji vám, děkuji vám za pozornost. To je všechno z mé strany. A nyní tady uh, eh, Ula za Alde. Thank you, chair. Um, I think that... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že tohle je hrozně důležitý dokument. Všichni jsme slyšeli v posledné době, jak nová komise si lepší regulaci stanovila jako špičkovou prioritu pro svou práci. Uh, já si tedy myslím, že my jako Evropský parlament se tomu programu REFIT také musíme vědovat. Děkuji panu zpravodajovi za jeho velice dobrou práci. Ta se mi velice zamlouvá a souhlasím s tím, co tady zaznělo, že potřebujeme soustředit se na tento program. Také si myslím, že musíme mít ambiciózní cíl, tedy snížení administrativní zátěže. Myslím, že je nutné soustředit se na ty hlavní cíle, které v této oblasti máme. Jinak si myslím, že nemůžeme zvládnout omezení, omezení administrativní zátěže, pokud si nedáme nějaký pevný cíl. Samozřejmě souhlasím s tím, co bylo řečeno o kvalitě legislativy. To samozřejmě je zcela klíčová věc, ale zároveň si myslím, že musíme mít ten pevný cíl, co vlastně chceme, co se týká té zátěže hlavně těch malých a středních podniků. Eh, předsedkyně zmínila mm, návrh toho fora zúčastněných tady k tomu jsem měla pozměňovací návrh ke vzniku nového fóra. Myslím, že je to velice dobrá věc. Máme s tím dobré zkušenosti u nás v Dánsku. To fórum se skládá z nejrůznějších zástupců, je to obsazováno z dola nahoru, předkládají se konkrétní návrhy na deregulaci. Princip je vysvětlit nebo stěžovat si a to je velice důležitá věc. Poprosila jsem pana Timmermance, aby se na dánský případ podíval podrobně. Chci vám říct, že pan Timmermans příští víkend přijede do, Kohaň, do Kodaně, sejde se ze zástupci toho dánského fóra zúčastněných. Prosím vás tedy o podporu mého pozněvacího návrhu, tak abychom se dostali tak říkajíc, ještě před komisi v této věci. Malé a střední podniky jsou zcela zásadní pro růst a tvorbu pracovních míst. Proto si myslím, že ten princip eh, think small first je velice důležitý přístup. Ten musíme zachovat a jak to vidím, musíme naléhat na členské státy, aby ten princip uh, na národní úrovni lépe implementovaly. Také jsem si vyslechla, co tady zaznělo na téma gold plating. Já si myslím, že je to důležitá věc, které bychom se měli věnovat. Děkuji vám. So is anybody wanting to... Je tady někdo, kdo chce hovořit za GUE nebo za zelené? Děkuji, paní předsedkyně. Teď hovořím jménem zelených. Děkuji, vážený pane Karasi, za dobrou zprávu, která, kterou obecně podporujeme, ale stále máme některé pozměňovací návrhy. Konce minulého roku na poslední schůzi na téma REFIT jsme zdůraznili pár důležitých věcí. Jedna z nich je otázka indikátorů. Hovořil jsem o indikátorech, což by měl být základní bod, podle něhož budeme posuzovat efektivitu legislativy, splnění očekávání a proto je důležité mít jasno v tom, které indikátory využijeme jako měřítka dosahování efektivity legislativy. Souhlasíme s ním, že je potřeba snížit míru byrokracie, ale zároveň musíme být velice opatrní v této oblasti, protože tady zdůrazňujeme, že ono zjednodušení nemůže vést k tomu, aby se snížily standardy bezpečnosti pro zaměstnance nebo snad, aby se snížily standardy ochrany životního prostředí. Jde, je potřeba, aby ta regula, deregulace se týkala jiných věcí a my podporujeme lepší regulaci pro malé a střední podniky a další zúčastněné, kdo se pohybují na tomto poli. Také žádáme komisi, aby nesnižovala úroveň ambicioznosti svých cílů v oblasti bezpečnostních standardů a dalších oblastí, tak aby nedošlo k žádným ohrožením. Stejně tak vyzýváme všechny, kterých se to týká, tedy organizace na ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů a všechny další, aby se podíleli intenzivně na všech těchto procesech, tak eh, aby fungoval monitoring implementace unijní legislativy na národní úrovni. Stejně tak chci říct, že nepodporujeme návrh té skupiny na vysoké úrovni, tak abychom dosáhli ten regulační orgán mimo Evropskou unii, tak protože si myslíme, že ta věc je příliš důležitá na to, aby se svěřila její úprava mimo evropské instituce. Dovolte, abych to obecně uzavřel. Obecně to podporujeme. Refit je důležitá věc pro omezení byrokracie v legislativním prostředí, ale zároveň chceme zdůraznit, že v některých eh, bodech je ta regulace velice důležitá. Děkuji. Okay, so Maria Grappini would like to speak. Děkuji. Maria Grappini chce hovořit. Foarte mult, doamna președinte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říct, že ta zpráva je nesmírně důležitá a je potřeba dávat pozor na to, abychom nezopakovali tu chybu, ke které už došlo v některých eh, zemích, včetně Rumunska, zemi, kterou znám nejlépe. Samozřejmě říká se, že by bylo dobré, kdyby uh, Například vláda se eh, zřekla další legislativy v oblasti malých středních podniků, protože to by komplikovalo situaci, ale malé a střední podniky nepředstavují žádnou výjimku oproti pravidlu. Já vím, že eh, pan zpravodaj má spoustu informací, ale zde je opravdu potřeba dávat pozor na to, abychom to nepřeháněli s regulací, s legislativou. To by bylo příliš komplikované bylo by to kontraproduktivní. A potom zde máme Small Business Act, který vlastně eh, je aplikován různě v jednotlivých členských státech a abych vám řekla pravdu, nes, nepřineslo to kýžený výsledek pro malé a střední podniky. Takže myslím si, že je potřeba stanovit řešení. Někdy možná více, méně je více a je potřeba skutečně vyhnout se zavádění postupů, které by nebyly užitečné. Malé a střední podniky nesmějí trpět nějakými dalšími důsledky ale nicméně je potřeba dávat pozor na to, abychom zachovali tu zlatou střední cestu a nepoškozovali zájmy spotřebitelů a neomezovali individuální práva spotřebitelů. Děkuji. Um, does the commission have any... Chce se komise vyjádřit k tomu? Ne, dobrá, děkuji. Chce se pan zpravodaj ještě k něčemu vyjádřit, vrátit? Srdečně děkuji. Jednotlivé příspěvky do debaty de facto popsaly, jaké pozměňovací návrhy, která frakce přinesla a proto to de facto bylo vysvětlení pozměňovacích návrhů. Na počátku jsem řekl, že důležitá je koherentnost Rozhodující je kvalita, nikoliv kvantita. I regulace. A v tomto smyslu eh, budu pracovat na kompromisních návrzích, které vám předložím a prosím vás všechny, abyste mi pomohli. To, co jste zde artikulovali, chceme sepsat a chceme se dopracovat k tomu, co je nám společné, tak abychom měli potom skutečně solidní fundament pro hlasování. Všichni tady hovořili o zprávě, ale tu zprávu bohužel nepíšeme my. Ta zpráva je zpráva výboru pro právní záležitosti, my k tomu dáváme stanovisko a u tohoto stanoviska samozřejmě uh, nemohu přihlížet ke všem věcem, je třeba eh, se věnovat těm aspektům, které odpovídají tématu našeho výboru, tedy jednotný trh a ochrana spotřebitele. A to musíme do toho stanoviska zaprasovat, ale nemůžeme napsat celou tu zprávu. Věnujeme se jenom těm věcem, které jsou nejdůležitější z pohledu našeho výboru a věnujeme se tomu, čemu je třeba zabránit, pokud ten vývoj nepo, nepovažujeme za správný. Proto vám tedy všem děkuji za spolupráci. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Nemáme žádné další věci Chci teď tedy připomenout poslancům, kolegům, kolegyním, že zítra hlasujeme od 9 hodin ráno a nikoliv od půl desáté. To je rozhodnutí, které padlo na začátku této schůze. Budeme hlasovat od 9 s přihlednutím k tomu, jak komplexní to bude. 9 hodin ráno zítra hlasujeme. Koordinátoři se shodli, že začínáme hlasovat zítra v 9 hodin ráno.